Zeit.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 Kolegové, kolegyně, vítám vás na schůzi našeho výboru. Včera bylo v Belgii volno a z tohoto důvodu začíná náš pracovní týden teprve dnes. K bodu jedna na pořadu jednání bych chtěl říci následující. Pan Dimas zde bude zítra od 11 do 12, 30 a bod 6 byl stažen. Tento bod eh, bude přesunut na příští termín nebo na nejín termín. Eh, doufám, že proti tomu nic nemáte, že eh, přijímáte takhle pořad jednání, takže zdá se, že ano. Máme zde všechny jazyky, kromě estonštiny, lotyštiny a maltštiny. Máme zde také televizi. Jedná se o vlámskou televizi, a kterou pozvali kolegyně Van den Brent a Delayen. Mohou zde filmovat, filmovat a zároveň je naše schůze přenášena na internetu. tak eh, všichni uvidí, o čem dnes budeme diskutovat. Tím se dostáváme k bodu 2. Chtěl bych poukázat jenom na summit, který proběhl minulý týden v Bruselu. Kromě Lisabonské smlouvy se zabýval také bojem proti klimatickým změnám. Potěšilo nás, že 27 zemí se přihlásilo ke klimatickému balíčku Evropská unie by chtěla snížit emise CO2 o 30 do roku 2020, pokud ostatní země učiní podobné závazky. To je velice důležité před koreňskou konferencí. Dále se hovořilo o financování. Celkový rámec 100 miliard eur do roku 2020 byl přijat. Byli jsme svědkem toho, že podíl Evropské unie ale zůstal dosud neurčen z taktických důvodů a také z důvodu sporů. Existují zde spory o to, kdo ponese jaké břemeno, břemeno v Evropské unii a do Kodaně tedy musí, musíme provést ještě hodně práce. Ještě k jednomu bodu, o kterém budeme hovořit v, ve čtvrtek. Jedná se o delegaci našeho výboru do Washingtonu a o diskuzích našich kolegů v kongresu. Lze říci, že Evropa hraje vůdčí roli, pokud jde o klimatické změny. Ostatní země musí ještě prokázat eh, své angažma a je nutné, aby došlo ke konkrétním závazkům. O této delegaci do Washingtonu tudy budeme hovořit dále ve čtvrtek dopoledne. Tímto se dostáváme k bodu 3 na pořadu jednání. Schválení zápisu ze schůze 30. září. Pokud k tomu nic nebudete mít do konce schůze, bude tento zápis považován za přijatý. Dostáváme se tedy k prvnímu obsahovému bodu našeho odpoledne. Jedná se o výměnu názorů s panem Gerten Dancetem, výkonným ředitelem Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách. Srdečně vás zde vítám. A zde mezi námi ve výboru pro životní prostředí. REACH byl obrovský projekt minulého funkčního období. Mnoho bývalých poslanců do toho investovalo mnoho energie a času. Při poslední schůzi výboru jsme už měli otázky na komoci, pokud jde o implementaci rýče. A myslím si, že v tomto kontextu je velice dobré, že zde dnes máme tuto návštěvu a že eh, můžeme prohloubit ještě dále tuto diskusi. Vy jste jednou z nejdůležitějších eh, agentur, kterou potřebujeme k naplňování našich cílů. A samozřejmě nás velice zajímá to, jak probíhá práce, na co se soustředíte. A budeme vám tady klást eh, otázky. Nyní vám ale předám slovo. Dankeschön. Dear Chairman, honorable members of the committee. Vážený pane předsedo, vážení členové a členky výboru, jsem velice rád, že mám tuto možnost, abych vám poskytl nejnovější informace o postupu prací naší e, agentuře od doby, kdy jsme se viděli naposled v červenci loňského roku. Nejprve bych vám chtěl poděkovat. Poděkovat vám za vaši podporu během tohoto rozpočtového postupu. Eh, naše organizace potřebuje velké zdroje, aby své cíle splnila v letošním roce a v dalších eh, letech. Další rok bude velice zásadní pro implementaci REACHe. Je to váš výbor, který vedl k tomu reviznímu procesu, který vedl e, vlastně pak k, první, e, k hlasování v prvním čtení a my doufáme, že se můžeme spolehnout na vaši podporu i při druhém čtení později v letošním roce. Za druhé, budu trochu osobnější, poděkoval bych rád především Satu Hasi, která byla styčnou důstojnicí u EKA eh, za její nasazení. A zároveň bych také chtěl poděkovat vašim dvěma zástupcům, bývalým zástupcům eh, v vedení EKY Bernardu Langemu a Alexandrovi Dero, eh, kteří nás hodně podpořili. Chtěl bych také přivítat dva nové zástupce ve našem vedení Guido Sakonyho a Helmuda Nassauera, kteří se hodně zasadili za eh, kompromisní balíček REACH eh, v bývalém eh, volebním období. Jsou to velice informovaní lidé, znalí věci a zkušení a jejich zkušenosti pro nás budou zásadní. Ještě než se podíváme dopředu, tak bych chtěl připomenout náš původ a jak daleko jsme došli. Nařízení REACH, které nás vlastně založilo, bylo přijato v prosinci 2006 s velkou podporou Rady a parlamentu. Naše agentura pak byla právně založena 1. června 2007. To byl také můj první den v kanceláři v Helsinkách. O rok později, 1. června 2008, jsme měli první tým 35 pracovníků a 70 dočasných pracovníků, kteří E, začali velice úspěšně věci budovat. Ten samý den byl e, již agentura připravena na to, aby zpracovávala elektronickou cestou podané žádosti o předregistrace a registrace chemických látek. Úžasný start. O šest měsíců později, 1. prosince 2008, agentura úspěšně ukončila eh, období před registrací. Dostali jsme 2,7 milionů podání. Eh, to je skutečně eh, obrovské číslo, 20krát vyšší než to, co jsme původně uvažovali a většina z těchto podání došla v posledních týdnech před vypršením lhůty. Museli jsme pracovat velice tvrdě a být velmi flexibilní a já tady chci opravdu pochválit své kolegy za odvedenou práci. Všechny firmy, které se chtěly předregistrovat, tak mohly učinit. V říjnu 2008 EKA vydala první verzi eh, kandidátského seznamu látek které byly eh, tedy předmětem velk, eh, velkého zájmu, velké pozornosti a v nich v tomto seznamu bylo 15 látek eh, navržených sedmi členskými státy, kterých se měla předvídat další kontrola řízení rizik 1. června 2009, pak ECHA tyto tato doporučení zaslala sed, ohledně sedmi z těchto 15 látek komisi aby je začlenila na seznam povolení. Takže každodenně jak evropské firmy, tak tzv. výhradní zástupci neevropských firm předkládají až 100 jednotlivých podání prostřednictvím REACH IT a e, jsou to nejrůznější typy e, prací, které jsou vyžadovány, jak e, udělování povolení, omezení, harmonizovaná klasifikace a označování chemických látek. EKA je tedy připravena, brzy bude připravena v následujících letech eh, vyrovnat se s obrovským náporem práce. Rovněž přispívá na jednáních komise a v letošním roce zorganizovala tři speciální eh, setkání e, sítě e, s cílem shodnout se na společném přístupu k hodnocením, omezováním a povolováním a také e, s cílem získat větší a aktivnější přístup členských států. Jde o to také dát za jeden stůl jak komisi, tak členské státy a organizace všech zúčastněných stran. Je tady tedy management board, tři vědecké výbory a fórum o prosazování REACH. A tyto tři sítě se pravidelně setkávají v Helsinkách. Mohu vám říct, že jak praxe, tak koordinace napříč Evropou eh, tak rostou a jsem velice rád, že takto eh, schopní experti pracují společně v Helsinkách s cílem prosazovat bezpečné užívání chemikálií napříč Evropskou unii a s cílem prosazovat další cíle stanovené nařízením REACH. Rovněž jde o to, aby e, se více jednotlivé zúčastněné strany a široká veřejnost zapojovaly do naší progresivní politiky. My máme dva dny zúčastněných stran každý rok a zároveň jsme také otevřeni ve svých výborech přijmout zástupce těchto organizací, pokud splní naše kritéria. Jsme rádi, že jsme e, lídrem, co se týče transparentnosti a odpovědnosti regulace Eh, řízení rizik v oblasti chemických látek také chceme radit společnostem a firmám, jak se vyrovnat s úkoly, které vyplývají z REACH. V tomto směru odpovídáme na nějakých 600 otázek ze strany firm každý měsíc. Máme eh, manuál, který je také přeložen do všech oficiálních jazyků Evropské unie a organizujeme semináře a různá setkání. Možná, že by vás zajímalo, že eh, se snažíme eh, také prosazovat eh, přesné plánování, streamlining postupu a výkaznictví v tomto směru e, prostě přispíváme k tomu, aby se ještě více rozšířil objem toho, čemu říkáme best practice, nejlepší možné postupy. Také na základě žádosti Evropské komise e, ECHA přispívá e, k mezinárodním činnostem evropských společenství, především v rámci OECD a OSN. Začali jsme velice úspěšně Eh, rovněž díky velmi cené pomoci Evropské komise. Ale nesmíme zapomínat, že ty, zapomenout, že ty největší výzvy jsou teprve před námi a rád bych o nich teď stručně pohovořil. Rok 2010 bude patrně nejobtížnějším rokem a my zároveň ještě přijímáme a proškolujeme nové pracovníky. V rámci roku 2010 eh, se budeme zabývat desítkami tisíc eh, nových podání a miliony eh, oznámení o klasifikaci a označování. Máme nejrůznější lhůty, které bude třeba dodržet, k tomu ještě pravidelné prázdniny. Je to obrovský náklad práce, který je těžko s něčím srovnávat a my se s ním budeme muset poradit eh, již ve třetím roce fungování naší organizace a s omezeným počtem pracovníků. Organizace a získávání eh, kvalitních spolupracovníků budou zásadní. Snažíme se tedy eh, učinit všechno proto, aby v těch krátkých časových hůtách, které nařízení stanovuje, jsme se se vším vyrovnali. My nejsme jediní, kteří se snaží o opravdu velmi aktivně implementovat REACH. Jsou to i firmy, které k tomu přispívají, aby měly dobře připravené registrace a oznámení o označování a klasifikací v rámci SIF musí si vyměňovat údaje a informace tak, aby se zamezilo překrývání a snižovaly náklady. V rámci eh, formálních postupů nemá EK vlastně v SIF žádnou roli. Nicméně z jara eh, jsme byli povoláni, abychom pomohli, protože práce v SIF eh, podkračovala velice, velice rychle a ten objem byl značný. EKA s podporou Evropské komise začala takovou osvětovou kampaň e, s heslem Hodiny tikají, vytvořte svůj sív teď. Firmy musí konat, e, protože příprava e, těch celých složek pro registraci je poměrně složitá a zabírá hodně času. Také se snažíme informovat eh, průmysl, eh, poskytujeme různé služby eh, hlavním hráčům na trhu a také máme pracoviště pro pomoc malým a středním podnikům. 7. prosince v takzvaném Stakeholders Day zahájí EKA novou kampaň ohledně označování a klasifikace. Chceme e, firmy informovat o jejich povinnostech, ať už jsou součástí SIF nebo ne, e, v oblasti všech nařízení a pravidel, která jste přijali co do klasifikace a označování. ECA se snaží také upgradeovat systém IT aby eh, byla schopna se vyrovnat s větším objemem žádostí o registraci a eh, oznámení. Rovněž eh, vytváříme takovou sérii vědeckých nástrojů IT, abychom veškeré operace realizovali rychleji. Také e, uskutečňujeme pilotní projekt e, ohledně e, rozšiřování informací o registrovaných látek mezi veřejností. Ten zahájí ještě před koncem letošního roku a bude podporován samostatnou pracovní skupinou. Zároveň si velmi dobře uvědomujeme, že je třeba chránit důvěrné informace, které nám přitom firmy musí poskytovat v rámci jednotlivých podání. ECHA toto eh, všechno velmi dobře ví a hodně investujeme do eh, bezpečnostních opatření. Závěrem bych chtěl říct, že tlak vzrůstá. EKA nepochybně zahájila velmi dobře, ale výzvy, které před námi stojí v roce 2010, jsou velmi vážné. Tyto výzvy nejsou ovšem jediné výzvy, které očekáváme. Zítra se váš výbor bude poprvé zabývat novým nástrojem o biocidech a e, budou tedy z toho vyplývat i nové úkoly pro naší agenturu. Je to určitá odpovědnost, určitý úkol, který na svá bedra rádi vezmeme, pokud budeme mít samozřejmě nutné zdroje. Já si dobře uvědomuji, že jsem vám poskytl jenom velice předběžný pohled na to, co děláme v rámci implementace REACH. Zároveň si také dobře uvědomuji, že pro řadu z vás je REACH něčím velice osobním a chci vám prokázat, že se o tento nástroj opravdu eh, staráme velmi dobře. Proto bych vás chtěl vyzvat, abyste nás kdykoliv v Helsinkách navštívili, protože to nám také umožní vás mnohem podrobně informovat o naší práci, jejíž hlavním cílem je splnit cíle REACH. Budu velice rád, když sekretariát takovouto návštěvu umožní v první polovině roku 2010. A ještě než skončím, tak se dovolím s vámi podělit o tři velké obavy, které mám a tam budu potřebovat vaši podporu. Za prvé, v roce 2010 mý kolegové a já máme obrovskou výzvu. Ne, budeme znát její rozsah do té doby, než na nás neudeří. A hodně závisí na počtu podání a žádostí o registraci. Může to být eh, mezi úrovní, kterou komise eh, původně naznačila a 300% eh, nárůstem oproti této úrovni. Takže až do posledního měsíce můžeme očekávat eh, velký nápor eh, těchto žádostí a proto budeme potřebovat eh, velkou flexibilitu Eh, samozřejmě, že víc eh, registrací znamená víc eh, příjmu z poplatků v následujících letech, ale my prostě potřebujeme kvalitní pracovníky, aby toto všechno bylo možno zpracovat. Takže v následujících letech budu opravdu potřebovat vaši podporu, co se týče lidských a materiálních zdrojů. Za druhé, ta nejistota co do objemu a načasování bude znamenat, že budeme muset měnit priority v průběhu roku 2010 a pravděpodobně nebudeme moci během během roku ve všech oblastech postupovat tak rychle, jak bychom si přáli. Já jsem se s vedením shodl, že během každého jednání během roku 2010 je budu e, informovat o objemu práce a o možném, možné změně co do priorit. Jsem velice vděčný za to, že ve vedení jsou také zástupci parlamentu a rady, e, kteří nám mohou poskytnout cené rady co do vytváření seznamu priorit v nadcházejících nadcházejícím čase. Budu tedy potřebovat, abyste své členy eh, v našem vedení podpořili, aby nám radili opravdu dobře. A za třetí, jsou tady dvě velmi významné časové lhuty, které eh, jsou od sebe vzdálené pouze jeden měsíc. Eh, museli jsme zahájit opravdu systém Major Contingency Planning protože je tady nejrůznější eh, množství různých scénářů. Máme nicméně v úmyslu být připraveni na nejhorší, abychom mohli čelit, ať přijde cokoliv. Eh, samozřejmě jsou tady určitá rizika a my se na ně snažíme připravit, ale eh, ta naše příprava má jenom určité hranice. I ty nejlepší plány nemohou znamenat stoprocentní jistotu, že e, cíl bude splněno. Tato revoluční legislativa, kterou jste nechali vzniknout, e, bude fungovat jenom tehdy, když opravdu spojíme své úsilí. Jak tvůrci legislativy, e, tak výkonné orgány, tak další zúčastněné strany. My, EKA v Helsinkách, a o tom vás mohu ujistit, se opravdu snažíme, aby to vše bylo úspěšné úspěšné eh, a společně s našimi partnery pracujeme na lepším světě pro budoucí generace. Děkuji vám za pozornost, těším se na dialog a rád odpovím vaše, na vaše otázky. Děkuji předsedo. Srdečné díky, eh, pane řediteli Dancerty. Myslím, že je zřejmé, jak gigantický úkol má vaše agentura. Na světě neexistuje žádný systém, který by byl eh, tak rozpracovaný jako systém EU. Myslím si, že v této oblasti jsme jednoznačně průkopníky z hlediska standardizace a proto je důležité, aby se celé toto dílo podařilo. Vy jste nás již informoval o tom, že 20krát více předběžných registrací proběhlo, než bylo původně očekáváno. To samozřejmě eh, vede také k problémům z hlediska těch dalších kroků, zvláště u vytváření SIEF. To je ten požadavek eh, na firmy, které mají stejné látky, aby společně tedy s těmi ostatními závody eh, vypracovali registrační složku. Můžeme si představit, že z hlediska časových dispozic to bude velice napjaté. Možná by bylo dobré, kdybyste později se k tomu také vyjádřil. Paní Jutta Hauk dorazila právě včas. Eh, právě ve chvíli, kdy se hovoří o rozpočtu a nákladech. Eh, parlament by vás měl podpořit v tomto smyslu. Bylo by dobré, abyste vyhodnotil celkovou částku poplatků, které eh, budete vybírat a samozřejmě z toho by se dal vyvodit také podíl z hlediska rozpočtu. Máme tady celou řadu otázek. Máme čas až do 17. hodiny, to znamená hodinu a půl. Takže Richard Sibr bude první řečník, minutu pak budou další. Richarde, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poukázat na jeden problém. Tady byly určité problémy s překladem z německé kabiny. Tam se objevovala jiná řeč, jiný jazyk. Možná by bylo dobré, kdyby technici Eh, vyřešili tento problém, protože jsme tady měli určité problémy se sledováním vašeho projevu. Takže teď k vlastnímu tématu. Děkujeme za prezentaci, pane řediteli. Vy jste už pokázal na to, že příští rok se dostaneme do fáze, kdy vlastně budeme používat ty první pokyny a víme, že 30. listopadu 2010 bude vlastně závěr této registrace, to znamená, týká se to chemických látek, je to velice vlastně tvrdý požadavek, týká se to celého chemického odvětví. Vy jste řekl, že SIEV zatím ještě dobře nefunguje. Podle mého názoru a podle mých informací vlastně je, představuje to pětinu eh, toho celého procesu, který se musí rozvinout podle zákonodárství REACH. Co můžete udělat z vaší strany, aby se toto podpořilo a by právě ty menší a střední podniky se mohly také včas zaregistrovat a nemuseli čelit dopadům eh, těchto problémů? Pak je tady otázka interpretace, co spadá do této oblasti. Podle mých informací je tady 20krát více žádostí z hlediska předběžných registrací, než bylo propočteno. Proto je nutné eh, přemýšlet nad tím, jak eh, toto vysvětlit, jak to zdůvodnit. A na závěr ještě otázku na vás. Co se týče celého implementačního eh, procesu a té mm, bezproblémové organizace v budoucích letech. Chtěli bychom vědět, jaké konkrétní návrhy máte z hlediska zlepšení spolupráce s podniky a s těmi zainteresovanými subjekty společně s komisí, s radou a s parlamentem jakým způsobem tedy řešit eh, tady toto úzké hrdlo, které se tady může vytvářet, jak vyčistit eh, tuto eh, řadu žádostí, jaké ideje, jaké představy k této problematice máte. Děkujeme. Vezmeme si tři otázky. Linda má slovo. Um, thank you. Thank you for that presentation. Děkuji mnohokrát, děkuji za prezentaci o tom, jak agentura funguje. Já mám jenom dvě krátké otázky. První se týká toho, proč jsme podcenili to, kolik bude žádostí. Vy jste řekl, že žádostí je 20krát více, než se očekávalo. Proč se to stalo? Registrovali se někteří, kteří se neměli registrovat, nebo jsme to nějak špatně odhadli? Za druhé, a, a Hovořilo se hodně o testování na zvířatech a o tom, že REACH povede k testování na zvířatech. Eh, můžete nám k tomu něco říci? Jaká řešení byla nalezena? Danke, Holger Kram. Děkuji, Olga Kram. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane řediteli, já vám nezávidím váš úkol protože v současnosti nesete odpovědnost za velice složitou legislativu, která se musí implementovat. A vy sám jste již několikrát popsal, že tady je celá řada potíží. Já osobně nejsem překvapen ohledně těchto potíží. Mnozí z nás již na to poukazovali v legislativním procesu. Říkali jsme, že tady se objevuje Eh, byrokratická zátěž a právě, že malé a střední podniky mohou mít tady potíže z hlediska prosazování těchto požadavků. A tady bych chtěl navázat na předřečníka a konkrétně vyjádřit tuto otázku. Já bych se zaprvé zajímal o to, zda máte dojem, že evropské podniky jsou pilné z hlediska uplatnění tohoto zákonodárství naplňují povinnosti, které jim náležejí? A za druhé, to se týká sjev. Domníváte se, že to, co se říká o procesu vytváření sjev, v tom smyslu, že je příliš složitý, eh, znamená, že tento proces byl podceněn z hlediska vytváření sjev? A poslední otázka, kterou mám, vy jste hovořil tedy formuloval jste to opatrně, řekl jste, že budeme mít časové problémy, že dojde případně k rozvrstvení priorit. Co se bude dít v den X? až eh, tedy skutečně padne konečné datum a registrace nebude provedena. Co to znamená? Bude zákaz výroby? Jakým způsobem tedy toto bude vypadat. A poslední otázka se týká těch hlavních směrů pokynů této agentury. Já jsem se na to sám díval, eh, já sám představuji malý podnik a to, tato složka představuje několik stovek stránek. Je to skutečně rozumné, aby eh, toto fungovalo tímto způsobem z hlediska malých podniků? jakým způsobem tedy toto realizovat z hlediska směrnice, jaké rozpočtové plány tady jsou a jakým způsobem bude tato procedura registrace ulehčena pro malé a střední podniky. A poslední věta. Velice často slyším od těch eh, postižených podniků, že je velmi obtížné se skontaktovat s ECHA pouze e-mailem, Ovšem na e-maily celé měsíce se neodpovídá a pokud eh, přijde odpověď, je neuspokojivá a nepomůže při tom dalším kroku, který se má zrealizovat. Máme před sebou celou řadu úkolů. A já bych rád od vás si vyslechl hodnocení, tedy jakým způsobem eh, máme v tomto případě postupovat pod tímto tlakem. Děkuji. Thank you. Děkuji. začnu tím, co říkal pan Zébers, na co se ptal. Je pravda, že REACH stanovuje žádné údaje, žádný trh. To znamená, že společnosti se musí včas registrovat, aby byly schopné zůstat na trhu. A úřady a prosazující legislativu v členských státech jsou zodpovědné za to, aby na trhu fungovaly jenom registrované společnosti. A takže to je jedna část mé odpovědi. Samozřejmě SIEF je něco, co není implementováno tak rychle, jak jsme chtěli. Eh, limit eh, pro první, eh, pro první registraci byl původně rozšířen o dalších šest měsíců. A těchto šest měsíců jste poskytli vy a rada. A těchto šest měsíců bylo využito na to, aby průmysl mohl pochopit, jak vytvoří tyto fora, tyto SIEF. Existovaly různé systémy toho, jak by SIF měla být organizována, ale nebylo jasně stanoveno v legislativě, jak by to mělo vypadat. Takže bylo na průmyslu, na společnostech, a aby tato fóra vytvořily. V, ve skutečnosti existují různé způsoby, jak tato fóra fungují. My jsme zorganizovali seminář o tomto tématu a poukázali jsme na to, že je vlastně v zájmu společnosti, v zájmu průmyslu, aby si rozhodl, jakým způsobem tato fóra mají fungovat. A další otázkou je to, zda je dostatek času na to, aby byla dokončená registrace. Já si myslím, že ano. ale to neznamená, že bychom měli ztrácet čas. Já si myslím, že pravděpodobně budeme muset udělat více, abychom ztracený čas dohnali. Jak tedy společnostem pomáháme, aby dohnali ztracený čas? Eh, děláme to různým způsobem. Například tím, že jsme zorganizovali tento seminář a organizujeme také internetové semináře, kde vysvětlujeme jednotlivé postupy, které je třeba provést, aby byla registrace dokončena. Začíná to identifikací určité látky, eh, poté je třeba shodnout se na definici, eh, poukazujeme na to, jaké údaje jsou potřebné, jak je třeba sdílet informace a, a tak dále. Poskytujeme tedy informace o celém procesu. Snažíme se tedy dělat více v pomoci společnostem, než se původně plánovalo. Zároveň a pracu, jsme vypracovali nové technologické nástroje, takzvaný chatbox. Jedná se o jakýsi čet mezi jednotlivými společnostmi, protože společnosti by si měly navzájem pomáhat. Nemělo by se znovu a znovu vynalézat kolo. Je třeba, aby se jednotlivé společnosti od sebe navzájem učily. My jsme se také učili od ostatních agentur. A některé společnosti jsou o krok dále. Proč by tedy nemohly pomáhat těm společnostem, které ještě celým procesem musí projít? Takže znamená to, že tady organizujeme eh, semináře a umožňujeme eh, jednotlivým společnostem, aby spolu komunikovali, aby si odpovídali na otázky. Další otázka se týká toho, zda můžeme udělat více pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky eh, většinou nejsou hlavní osobou, která látku registruje. Jsou součástí ale celého procesu a potřebují mít přístup k údajům, které dávají dohromady větší společnosti. A je třeba, aby byla vytvořena spravedlivá pravidla. Pokyny pro sdílení údajů stanovují některá základní pravidla, ale je třeba, aby zde vznikl e, systém dobré praxe. Některá konzorcia již zveřejnila výsledky své práce a myslím si, že to je velice slibné do budoucnosti. Samozřejmě po lhůtě pro první registraci se budeme muset zamyslet nad tím, jak se systém bude eh, organizovat v budoucnosti. A protože postupem času a při dalších registracích bude zapojeno stále více malých a středních podniků a tyto podniky budou e, muset být také e, určitými e, vůdčími podniky v registraci a budou potřebovat více naší podpory. Budeme muset tedy být velice kreativní, pokud jde o poskytování pomoci těmto podnikům. To souvisí také s otázkou pana Kramera, která se týkala našich pokynů. Naše pokyny, které máme k dispozici, jsou velice objemné, protože zahrnují mnoho detailů, ale ne každý musí všechno přečíst. A podniky se musí soustředit pouze na části, které jsou pro ně relevantní. A naše pokyny jsou strukturováno takovým způsobem, aby se dotyčná osoba dostala k relevantní části. Proto si myslím, že naše pokyny jsou také velice dobře přístupné prostřednictvím některých eh, nástrojů. Máme například eh, stručné pokyny, eh, které schrnují celé naše pokyny, máme Um, určité stručné údaje. A tímto způsobem se snažíme společnostem přiblížit uh, naše pokyny, aby pochopili, které části se jich týkají. Jedná se o určité menu. Uh, nemůže, společnost nemůže sníst všechno, co je na menu. Musí si pouze vybírat uh, z tohoto menu, co je pro společnost relevantní. A my jim v tom pomáháme. Další otázka a se týkala toho, že předběžných registrací bylo o 20, 20 krát více, než se plánovalo. Na to se ptala eh, Linda a další. Existují různé důvody, proč bylo 20krát více předběžných registrací skutečně existovaly některé společnosti, které se nemuseli registrovat, ale měli pocit, že pokud provedou předběžnou registraci, budou ji potom moci prodat jiným firmám. Takže v našem technologickém systému, informačním technologickém systému, byly vytvořeny určité společnosti, s tímto eh, cílem, ale ve skutečnosti není možné převést tyto registrace mezi jednotlivými společnostmi. V některých případech se také v legislativě poukazovalo na to, že je předběžná registrace nutná, například v oblasti polymerů. V ZD bylo nutné, aby se jednotlivé společnosti předběžně registrovaly. Jednalo se o polymery a monomery. Dále zde byly e, jiné společnosti, které obchodují. A poukazovali na to, že obchodují e, s mnoha e, směsemi a že přesně nevědějí, co v těch směsích je. Takže se snažili registrovat všechno, aby a neměli později problémy. A proběhli tedy, provedli tedy předběžnou registraci, i když poté eh, skutečnou registraci nedokončili. Protože předběžná registrace je zdarma, a z tohoto důvodu je tedy eh, jasné, že zde máme mnohem více předběžných registrací, než které jsou skutečně potřeba. Když jsme se tedy eh, podívali na předběžné registrace a proskoumali veškeré dostupné údaje. A řešili jsme, zda budeme mít v roce 2010 další registrace. Celý systém jsme ale prošli a vymazávali jsme všechno, co nebylo potřebné. Dospěli jsme k závěru, že v roce 2010 nedojde eh, k tomu, že bude registrováno více látek, než se původně očekávalo. Bude to maximálně přibližně 9 tisíc látek. Jedná se o meziprodukty i konečné produkty. A, a mezi těmito dvěma skupinami může existovat určitý překryv. A pokud jde o složky. Odhadovalo se, že jich bude 25 tisíc na rok 2010. A my se tohoto čísla zatím držíme s ohledem na to, že vytváření FOR, vytváření SIEF se spožďuje. Z našeho výročního programu pro rok 2010 a, ale vyplývá, že máme také scénář pro 50 tisíc a 75 tisíc. Takže máme tři pracovní scénáře a snažíme se identifikovat, jaké zdroje budeme potřebovat pro každý z těchto scénářů a v průběhu času tedy situaci budeme a naše práci budeme přizpůsobovat situaci. Eh, já doufám, že tímto jsem odpověděl na otázku pana Krámera. A pokud jde o zmíněné scénáře práce, my procházíme také předběžné registrace. A, a eh, lidé poukazují na to, že je třeba mít eh, alternativní informační systém v případě, že náš systém by se zhroutil. A takže my se snažíme mít určitou záchranou síť a vytváříme alternativní systém pro případ, že náš systém by se zhroutil, abychom tak tedy měli nějaký způsob, jak eh, nestratit eh, tyto údaje, tyto strožky, složky. Samozřejmě to eh, bude stát mnoho zdrojů, pokud jde o pracovní sílu i peníze, ale je třeba, abychom zaručili, že situace se bude vyvíjet tak, jak bychom chtěli. Um, a teď testování na zvířatech. Tady chceme nejprve potvrdit, že oproti tomu, co vyšlo v některých vědeckých eh, publikacích, eh, jsme i nadále toho názoru, že nebude zapotřebí více zvířat, než eh, kolik jsme uvažovali, kolik bylo uvažováno v době přijetí eh, nařízení. Takže v tomto směru jsme také vydali tiskové prohlášení, abychom eh, zdůraznili, že neočekáváme nutnost většího počtu těchto zvířat oproti původním výpočtům. Zároveň také prosazujeme povědomí o alternativních způsobech testování Eh, a jedním z aspektů naší práce je právě tato osvětová činnost. Chceme ukázat firmám a podnikům, jak se vyhnout testování na zvířatech. A my poukazujeme na to, že firmy by měly více využívat eh, údajů, které jsou k dispozici a aby se tedy zaměřili na přílohu 11, na inteligentní užití různých informací a zdrojů a údajů a vyhnuli se tak testování na zvířatech. Jak jste eh, možná viděli na našich webových stránkách a v našich tiskových prohlášeních, když eh, firma přijde s takovým návrhem přeze všechno, tak eh, to konzultujeme široce s veřejností ještě dřív, než tedy přijmeme rozhodnutí ohledně eh, takovéhoto testu. Takže používáme nejrůznější možnosti, určité eh, určitá opatření, určité záruky, abychom toto ošetřili. Děkuji. Eh, na řadě je pan Martin Kelem. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Dancetovi za jeho velice zajímavou prezentaci. Byl jsem v jednom malém podniku, chemickém podniku v mém regionu minulý týden a oni vyrábějí velice specifickou látku, která se používá v naftovém průmyslu a většina z toho množství se vyví, vyváží mimo Evropskou unii a e, stojí to prý nějakých několik tisíc, e, sto tisíc liber aby mohli registrovat tuto látku a znamená to, že registrace této látky by stala eh, by byla rovná zisku za několik let z jejího prodeje. Takže toto je opravdu obtížné rozhodnutí. Ta firma zdá se opravdu nemá prostředky, aby eh, tuto látku registrovala, která je přitom naprosto bezpečná a mají vlastně většinu vývozu do zemí mimo Unie, eh, na které se nevztahuje eh, tento, eh, toto nařízení. Jak byste takové firmě poradil? Děkuji. Karl Schwitter. Ano, děkuji. SAT Parlamentu eh, vás moc zdraví, bohužel se nemohla zúčastnit. Nejprve ke zdrojům. Vy jste říkal, že v roce 2010 budete nabírat další pracovníky, ale kolik z nich se bude věnovat opravdovému vyhodnocování, kolik z nich budou vědečtí experty, kte, experti, kteří se budou zabývat jednotlivými těmi žádostmi, budou tam kontrolovat eh, eh, jednotlivé údaje a tak dále. Jutta Hawk by vám to pravděpodobně řekla přesně, ale my jsme opravdu, myslím, prosím odsouhlasili při hlasování zvýšení rozpočtu a řekněte nám, jestli potřebujete větší objem prostředků, e, protože já e, prostě mám pocit, že to bude opravdu podfinancované do té doby, než nezačnou proudit platby z těch e, poplatků, ale to bude asi pozdě. A vy jste se zmínil o nějakých 50 chemických látkách, přitom jich je patrně kolem tisíce, které splňují kritárie, e, takže pro spotřebitele je důležité, aby na tom kandidátském seznamu bylo těch látek víc, jak se ten proces může urychlit. A e, z toho, co navrhla komise, e, se pouze jeden na ten seznam dostal. A co ty čtyři další? Ty přece splňovaly kritéria PBT a vy jste přitom v tom hodnocení tvrdili, že nemáte dost podkladů, dost eh, faktů. Takže pokud vám průmysl neposkytne dost informací pro to, aby eh, vám, eh, abyste věděli, co a jak, takže tam potom je třeba přijmout příslušné kroky. A pak jsou tady ještě další ty eftiláty jste přece v červnu určitým způsobem rozhodli a komise se k tomu nevrátila. V nařízení REACH je časová, časové omezení pro eh, kroky, které musíte poskytnout eh, učinit vy, ale pro kroky komise tam žádná lhůta není. Eh, takže jak si myslíte, že by se ten celý proces mohl urychlit? A já jsem minulé komisi docela tvrdě kritizoval, když jsme hovořili o kritériích. Vy a 11 členských států jste se shodli, že potřebujete relevantní informace pro a e, hovořili jsme o tom, že e, se nemůžeme soustředit pouze na organismy závislé na vodě. Takže ohledně těchto kritérií, jak si myslíte, že můžeme vytvořit tlak na komisi, aby je definovala, protože ono je zapotřebí je revidovat? Eh, děkuji. Teď je tady Jim Panio. Ano, několik slov. Vy jste řekl, že to bylo dítě eh, Evropské unie a e, chtěl jste prokázat, e, že se vaše agentura o toto e, baby Evropské unie hezky stará. Nicméně zdá se, že zatím tomu není tak, že že by ta vůle byla následována činy až tak do důsledků. Proč je tomu tak, když slyšíme Unii a chemický průmysl, kteří jsou zde v parlamentu eh, přitomni tu i onde, eh, tak slyšíme, že prostě tady není možno to všechno registrovat, že tu práci není možno vykonat. A mám takový pocit, že nás stavějí před eh, určitou hotovou věc, protože ten poměr je v jejich prospěch. A já bych rád, abyste nám tady během toho jednání mohl ukázat, jaká jsou ta důležitá eh, opatření, které chcete realizovat. V jedné z odpovědí, které jste tu poskytl, eh, jste hovořil o problémech mech malých a středních podniků. E, zdá se, že tam ta registrace probíhá obtížněji, protože ty e, věci jsou komplexní a vy tady říkáte, že se ty malé a střední podniky mohou spojit s velkými firmami, které jim pak mohou e, při tom procesu pomoci. Nicméně, když slyšíme od těchto podniků, že tady nebude platná reaktivita, tak si myslím, že to musí být vaše agentura, která eh, by měla mít možnost přesněji eh, prostě dát najevo, jaké údaje musí být registrovány, tak jak to právě vyjádřil můj kolega, který hovořil těsně přede mnou. Jinými slovy, byl bych rád, kdybyste nám mohl říct, jaká účinná opatření, návodná opatření budete v nadcházející době realizovat, eh, tak, aby eh, se věci pohnuly kupředu. A teď kolega Florence. Tja. Herr eh, eh, Generaldirektor. Pane generální řediteli, pokud jsem vám dobře porozuměl, pak to znamená, že za všechno mohou malé a střední. Podniky a agentura udělala všechno výborně. Popravdě řečeno, to mohu špatně prodávat eh, v mé zemi, protože malé a střední podniky mi podávají jiné zprávy. A kolega, který zde hovořil, měl pravdu, když řekl, že tento systém v Evropě je velmi náročný, přestože jsme věděli, že může v této souvislosti dojít k zkreslení hospodářské soutěže. Ale vypadá to, že někdo na to zapomněl. My sice chceme tuto registraci, jistě, to nechci odepsat, ale nesmí to být tak drahé, nesmí to být tak složité a nesmí to být tak dlouhodobé a nemusíme potřebovat 11 tisíc stránek. To opravdu neodpovídá lizabonskému duchu. Neodpovídá to Lizabonu, který by chtěl učinit z Evropy jeden z nejsilnějších faktorů na světě. Ty překážky, které tady jsou, ty mají svoje příčiny. Buď tedy podnikům se nedaří přes ty překážky se dostat, protože neposkytují data, anebo mají obavy z poskytnutí dat. A to je pochopitelné, když máte malý závod, máte tam 100 zaměstnanců a máte velmi cené duševní vlastnictví, tak ho jednoduše z ruky nedáte. To nejsou jenom eh, materiály, ale to jsou vysoce špičkové látky, které jsou součástí duševního vlastnictví a které vlastně podmiňují samotnou existenci těchto padníků. A zatím to nevypadá, že to bylo bráno v potaz. Já si myslím, že eh, data mohou skutečně poškozovat dosti dohloubky duševní vlastnictví a tady je nutné, aby byla na místě velká opatrnost. Horst Schnellhardt má slovo. Děkuji mnohokrát už jsem byl trochu neklidný, protože mi nebylo jasné, jaká řada řečníků se tady sleduje. V každém případě děkuji. Postupujeme podle toho, jak byly žádosti zaregistrovány. Děkuji za informaci. Je mi jasné, že vybudování této agentury byla dobrá věc. Přesto jsem překvapen tím, co jste uvedl v tom prvním úvodu. Řekl jste, že máte nouzové plány, že nevíte, kolik v konečném efektu žádostí bude podáno a že vše se podaří v časovém harmonogramu, který byl zadán. Chtěl bych tedy vědět, domníváte se skutečně, že komise a parlament by také nepotřebovali nouzový plán? v tom smyslu, že by se prodloužila lhůta, protože myslím si, že kvalita má přednost před časovým faktorem. Tady potřebujeme jasné sdělení a myslím si, že čas nebude postačující. Dnes se o tom již několikrát hovořilo. Ta spolupráce nebo ty potíže, které zde existují z hlediska malých a středních podniků, musí být zohledněny. Mám tady jasné signály ze základů, kde nám eh, říkají podniky, dostáváme všechny ty složky pouze v angličtině, musíme to překládat. A pokud nějaký menší podnik nemá partnera z hlediska spolupráce, musí nechat eh, tu danou složku přeložit, to jsou další náklady. Já myslím, že tady bychom si mohli uspořit tyto náklady. A samozřejmě by se měl tento problém, jazykový problém, vyřešit mnoha oblastech tedy skutečně ty příslušné slož, složky nebyly převedeny do všech jazyků. Takže tady je nutné, abyste se více zaměřili na úlevu, která by mohla být poskytnuta menším podnikům z hlediska pracovní zátěže, tak aby se ten časový harmonogram dodržel. Jinak mám pochybnosti. A myslím, že Komise i parlament by měli také přemýšlet nad nouzovým plánem, protože tyto lhůty jsou těsné. V každém případě to bude ale sledovat a mám obavy, že tento harmonogram nebude postačující. Děkuji. Pan Dancet. Okay, thank you. Let me start off indeed. Děkuji. Nejdříve eh, to, co řekl pan Kalegen tento konkrétní příklad. Malý podnik, který produkuje jednu konkrétní látku na velice malém trhu v naftovém průmyslu. E, jestli to dobře chápu, jedná se o globální trh, jehož součástí je Evropa. To znamená, že všechny ostatní společnosti by se musely také registrovat. Takže já počítám, že v tomto případě by mělo dojít k nějakému sdílení nákladů a ke spolupráci. Myslím si, že by možná stálo za to podívat se skutečně detailně na tento konkrétní případ, protože je možné, že se jedná o velice atypický příklad. Um, možná zde neexistuje trh v Evropě pro tento produkt. Hovořil jste o tom, že 99% se vyváží, ale stále je zde to jedno procento, které se možná dostává na trh v Evropě. E, to je otázka. Můžeme se na to tady podívat. Pokud je obecně o malé a střední podniky, chtěl bych poukázat na to, že malé a střední podniky nejsou většinou hlavním subjektem, který registruje látku. Pokud ano, mohou se na nás obrátit. Pokud nejsou tím hlavním subjektem, naše dohoda s národními pobočkami je, že národní pobočky by jim měly pomoci. My dáváme školení osobám v národních pobočkách, také pokud jde o používání internetových nástrojů. Tyto národní pobočky tyto nástroje znají, znají jazyk daného podniku, takže mají podnikům pomáhat. My se snažíme překládat veškeré dokumenty, které můžeme překládat. Ve následujících měsících chceme přeložit také většinu našich manuálů, které se soustředí na informační technologie. Také jsem zapomněl odpovědět na otázku, jestli kontaktujeme společnosti, které mají problémy. Od poloviny tohoto roku kontaktujeme každou společnost, která má a problémy se svojí složkou. Kontaktujeme je přímo a kontaktujeme tedy společnosti, které už složku předložili. A voláme jim spíše, než aby oni volali nám a často bývají velice překvapeni pozitivním způsobem, že je tedy kontaktujeme. Takže myslím si, že to je z naší strany dobrý příspěvek. Pokud jde o zaměstnance, které máme, máme asi 100 nových zaměstnanců. A jestli si to dobře pamatuji, 25 z nich, tedy čtvrtina, se soustředí na, se bude v roce 2010 soustředit na hodnocení. Dalších 15 až 20 se nejdřív bude soustředit na registraci a poté přejdou na hodnocení. To znamená, že už příští rok budou postupně školeni na hodnocení. A nejdříve jsme tedy měli nejvíce lidí, eh, které, kteří se soustředili na registraci, ale postupně je budeme přemysťovat eh, do té části, která se zabývá hodnocením, kde bude největší objem naší práce po roce 2011. Takže tímto způsobem řešíme otázku hodnocení. Jak jsem řekl, stále máme problémy se zdroji a s rozpočtem. Budeme vás informovat, pokud nebudeme schopni situaci zvládnout, ale samozřejmě pracujeme na přesných výpočtech Naše generální ředitelství nám určitě s tím bude pomáhat. Chceme eh, jasně sledovat eh, to, kolik poplatků dostáváme a kolik peněz eh, potřebujeme na to, abychom financovali své náklady. Často je to hodně nepředvídatelné, nikdy nevíme, jak, kdy hlavní subjekty začnou s registrací. V současné době na seznamu máme 15 látek, hovoří se o dalších 15 látek v současné době. a v budoucnosti budeme mít um, možnost uh, zabývat se ještě uh, dalšími látkami. Snažili jsme se usnadnit uh, diskuze mezi uh, tvůrci politiky, členskými státy a komisí, pokud jde o to, jak rozdělit práci mezi tyto subjekty při přípravě uh, složek uh, na seznamy uh, kandidátů. Snažili jsme se tedy usnadnit tuto diskuzi a zajistit to, aby práce byla v budoucnosti rozdělována lepším způsobem. To je v každém případě to, co jsme za poslední rok udělali. A nyní k otázce nedostatku informací na straně průmyslu. Nejednalo se o problémy s identifikací látky, či informace o vystavení látkám. Pokud dobře víme, jedná se pouze o odložení na později. Jedná se o látky, které eh, se produkují ve velkém objemu a průmysl bude muset tyto látky eh, registrovat příští rok. Došlo tedy pouze k odložení na příští rok je pro nás velice důležité, abychom měli správnou identifikaci látky ve chvíli, kdy se dostává na seznam. A nejde tedy jenom o otázku toho, zda byla látka správně definována. Pokud jde o udělování povolení, a, a proces, a, který komise využívá pro vypracovávání seznamu povolení. Já se musím zeptat přímo komise na to, proč dochází ke spoždění. My tyto seznamy chceme ještě více než vy, protože my musíme vypracovat jednotlivé postupy. A my se skutečně snažíme tlačit komisi, aby došlo k urychlení tohoto procesu, aby byly pokyny vypracovány a doufáme, že příští rok v únoru při setkání s členskými státy budeme mít tento dokument na stole. A pokud jde o kritéria týkající se PBT, situace je taková, že jsme vytvořili vědeckou skupinu, která se tímto problémem zabývá, takže v rámci naší práce se touto otázkou také zabýváme. Pokud jde o to, že máme jenom 2000 eh, hlavních eh, subjektů, které předkládají registrace a nikoli 9000, Nejedná se o to, že bychom měli jenom 2000 aktivních eh, SIEF. Máme jich mnohem více. Ale v současné době se pracuje pouze s podskupinou lidí, kteří eh, předložili předběžné registrace. A to je důvod, proč nemůžeme obdržet oficiálně informace o vytvoření SIEF těchto for. Další problém je, že asociace v naftovém průmyslu provádí většinu práce e, při přípravě složek, ale stále ještě e, tyto složky nebyly přiděleny jednotlivým e, subjektům, kteří překládají registrace. Tak zde ještě nemáme tedy ty hlavní subjekty, které se registrují. Společně s komisí eh, jsme se shodli, že kontaktujeme asociace, které už pracují na SIEF, aby a tuto práci dotáhli do konce a aby se dohodli s dalšími firmami a vytvořili konzorcia. Tímto způsobem budeme mít lepší přehled o tom, kolik SIEF v současné době existuje a pracuje. Okay, then uh, Chris. Dobře, Chris Davis byl dalším řečníkem. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli. Vy jste popsal REACH jako revoluční nástroj. Ano, e, nepochybně je to něco zcela výjimečného s výjimečným lobbyingem kolem sebe sama. Z hlediska životního prostředí, ochrana zdraví a e, životního prostředí před určitými chemickými látkami byly hlavním cílem. Je zatím velice brzy, ale vy jako ředitel možná máte určité důkazy v tom smyslu, že legislativa sebou táhne určitý proces inovace, která také byla často skloňována při přijímání rýče a e, určitý proces hledání substitutů tak, eh, aby se nahradily ty eh, více škodlivé, méně škodlivými látkami. Děkuji. Alice Peterly. Pane předsedo, děkuji. Pane řediteli, děkuji za tu vaši prezentaci a blahopřeji eh, k dobrému zahájení práce. Eh, když jsem vás tak poslouchal, tak jsem si vzpomněl na jednoho svý, svého přítele, chemického inženýra, který kdysi říkal, že když pracoval ve, tak na svém pracovišti vlastně každá látka na eh, poličce byla označena jako potenciální jed, eh, dokonce smrtelný jed a přitom, že to, co e, vyráběl, nic, žádné takové označení neneslo. Takže to jenom předesílám. E, chci vědět, do jaké míry e, se zabývají nebo zajímají pardon, občané o vaši práci a do jaké míry e, se zajímají o vaší činnost e, různé občanské organizace a pokud ano, tak jaké máte vztahy s těmito organizacemi a spolky. Děkuji. E, madame Gutierrez, paní Gutierrez Cortines žádá o slovo. Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně. Já musím říci, že jsem hlasovala proti Rýč a přesto necítím vinu. Odchýlila jsem se od své politické skupiny, protože dokument mi připadal nejasný, nebyl životaschopný a hlavně z hlediska e, duševního vlastnictví skrývalo se zatím spousta dopadů pod spole, pro společnost a měla jsem tehdy dojem, že nebylo možné přijmout tento dokument ve stavu, v jakém byl připraven. Eh, byla vypracována zpráva, která říkala, že není dostatek toxikologů v Evropě, aby řešili tyto problémy. Byl tady dokument a já jsem cítila, že nemáme dostatek lidských zdrojů, abychom vyřešili tento problém a mám dojem, že pokud se hlasovalo pro REACH, tak to bylo politicky neodpovědné. Je tady jedna věc, která mi činí starosti. Myslím, že jste příliš optimističtí. Byli jste optimističtí, když jste tady byli poprvé, když jsme se touto záležitostí zabývali poprvé. My dobře víme, jaký je zdroj Rýče a od počátku jste se účastnil této práce. Ale musím přiznat, že mám dojem, že ta otázka nebyla dostatečně promyšlená. Je tady nedostatek toxikologů, nebyla vyřešena problematika pokusů na zvířatech. A myslím, že v budoucnosti budeme mít, potřebovat 51 tisíc dalších pokusných zvířat, které budou nutné pro provedení příslušných testů. V každém případě počet těchto pokusných zvířat se zvýší. Zdá se mi to velmi realistické. Chtěla bych vědět, kdo bude zodpovědný za situaci, kdy tento systém nebude fungovat kdy podniky nebudou moci splnit podmínky a pokud podniky budou muset uzavřít svoji výrobu, kdo bude odpovědný? Je to skutečně politické téma. A myslím si, že tady komise nezohlednila eh, tyto záležitosti a nereagovala dostatečně zodpovědně. Kdo bude také se odpovídat eh, u soudu? Protože myslím, že určité podniky se obrátí na soudní dvůr protože tato legislativa nebyla dobře propracována z hlediska občanů. Uvažuje se o reklamačním procesu, uvažuje se o situaci, kde podniky nebudou moci splnit tyto legislativní podmínky. Kdo ponese odpovědnost? Došlo k propočtu také nákladů podniků, které budou muset se stáhnout z Evropy, protože nebudou schopni dostat těmto závazkům? A jaké je, je vaše hledisko z hlediska, nebo váš názor na eh, moratorium? Paní Klas má slovo, ano, děkuji mnohokrát. Kristina Gutierrez už poukázala na to, že eh, tady je celá řada problémů, které již tehdy byly patrné. A já bych chtěla říci, že lidé si stěžují u nás stěžují si přímo u nás. Jsou to podniky, které mají problémy s registrací a podniky, které mají problémy s byrokracií a v neposlední řadě také s náklady. A to jsou témata, o kterých jsme tehdy diskutovali. A e, budeme i nadále se zabývat e, touto problematikou a dožadovat se řešení. Vy jste řekl, že musíte počítat s velkým návalem práce ale neřekl jste přímo, že se budete dožadovat vyšších eh, finančních eh, prostředků, přestože tady máme zpravodajku, která je zodpovědná za tuto záležitost a právě jsem eh, přišla. Můžeme samozřejmě odhadnout, zda ty poplatky budou postačující z hlediska těchto nákladů. V každém případě to by byla dobrá zpráva pro nás, zvláště z hlediska toho, zda se mají zvyšovat poplatky, anebo zda se uh, Eh, mají eh, použít rozpočtové prostředky. Další otázka. Spolupráce s členskými státy. Eh, pracují v mnoha výborech, kde je paritní zastoupení. Jakým způsobem byste toto po jednom roce vyhodnotil? Je to efektivní spolupráce? Je to užitečné? Je to komplikované? A stěžuje to danou záležitost? Také jste poukázal na to, že budou nové úkoly, které připadnou ECHA. Také jste hovořil o spoluodpovědnosti z hlediska biocidů. Byla ECHA zapojena do tohoto návrhu komise, který máme před sebou z hlediska biocidů? Eh, vy jste samozřejmě velmi mladý podnikem, ale nicméně už z toho jedno roku zkušenosti možná bychom se mohli něčemu poučit i z hlediska biocidů a mohli bychom případně navázat na zkušenost, kterou jste v této oblasti učinili. Děkuji. Pane Dancety, hm, mohl byste laskavě odpovědět na tuto novou sadu otázek? Thank you. Děkuji. Co se týče inovací a především u těch látek, které jsou předmětem velkých obav, tak již teď máme určité indicie, že firmy reagují e, vůči e, kandidátskému seznamu. Na trhu je to evidentní. E, fakt šíty také vypovídají jasně o tom, zdali se těchto 15 látek užívá či ne. A jsme také informováni, e, v tom smyslu, že firmy již v předstihu před e, případným povolením přemýšlejí, jak tyto látky nahradit. Takže dá se hovořit o do jisté míry pozitivním vývoji a pozitivním vlivu e, těchto nástrojů. Zároveň také dostáváme celou řadu žádostí o registraci e, nových látek a to i v těchto obtížných e, finančních časech nám firmy předkládají žádosti o registraci produktů, které by měly přijít na trh. Takže dá se říci, že v tomto směru REACH inovaci podporuje. A jak je zapojena občanská společnost? Občanská společnost je zapojena po nejrůznějších liních. Je celá řada for, která počítají i s konzultacemi veřejnosti. Já už jsem se zmínil o pokusných zvířatech, o e, testování zvířat, potom o uvádění látek na seznamy. V těchto eh, fázích se také počítá s účastí občanské společnosti, která může projevit svá stanoviska. A pak eh, celá naše politika je politikou všech zúčastněných stran. V tom smyslu, že ta účast organizací, které představují eh, budou eh, širokou eh, škálu nejrůznějších kategorií občanů, s tím se počítá. Začali jsme v letošním roce, ale mnohem více se eh, tato činnost rozproudí v následujícím roce a v dalších letech, až bude také větší objem informací k dispozici. A jsem si jist, že celá řada organizací dobře využije informace, které budou k dispozici. Další otázka která zazněla, je, zdali budeme mít dost velké prostředky z těch poplatků, dost velký objem příjmů z poplatků. Já musím říci, že v tuto chvíli e, si nemyslím, že je tady důvod se domnívat, že poplatky jsou e, na nějaké nedostatečné úrovni. V zásadě e, dostáváme méně Eh, registrací od těch eh, počátečních eh, žadatelů. Nicméně očekáváme mnohem větší objem těch poplatků v průběhu příštího roku a, a především, až se bude blížit ta lhůta zdali lhůtu všechny firmy dodrží, tak eh, tady si myslím, že pro firmy je zcela zásadní, aby měli jasnou představu eh, o těch lhůtách eh, do budoucna a aby věděli, že se to s tím nebude hýbat při jakémkoliv sebe menším problému. Prostě musí mít určitou možnost si věci naplánovat, aby věděli, že mají takový a určitý objem času se připravit, dát dohromady všechnu potřebnou dokumentaci a splnit ustanovení zákona. Myslím si, že v letošním roce jsme opravdu učinili maximum pro to, abychom přesvědčili všechny v Evropě, aby se připojili k tomu procesu, aby se připojili k CIF a zapojili se do celého toho procesu. A je tady tedy teď určitá připravenost, určitá načasovanost a bylo by škoda to eh, nějakým způsobem narušit E, změněním lhůt. E, ohledně e, kontingentního plánu, tak to si myslím, že je něco, co musíte vy samé také zvážit. My na svém pracujeme. A ještě k biocidům. Naše agentura je připravená v tomto směru se na práci do budoucna podílet a přijala tento závazek. Jak víte, zatím máme dotace pouze na práci kolem nařízení REACH a nedostali jsme žádné finanční prostředky, abychom pracovali na nějakém jiném tématu. Nicméně jsme do této práce již také vložili určité úsilí. Ale pokud bychom měli připravovat eh, eh, tu otázku z biocidy eh, nějak výrazněji, tak by bylo dobré vlastně ten proces integrace biocidů s našimi průmyslovými chemickými látkami integrovat v počátečních stádiích. Další téma je spolupráce s členskými státy. Já musím říct, že toto je obrovsky cené a ta zkušenost je nesmírně pozitivní. V zásadě je tomu tak, že potřebujeme spolupracovat s členskými eh, státy, co se týče těch eh, národních expozitur, pomoci s malými a středními podniky. To je jedna stránka věci, ale Členské státy vlastně mají také eh, svůj eh, díl práce v rámci REACHE. A eh, například je to ta hodnocení látek. To je velice komplexní činnost. To se všechno musí připravovat v předstihu a my se snažíme hodně spolupracovat, hodně pomoct a to i s cílem, aby se tady nerozdrobily zdroje, aby se maximálně využili, protože ono bude hodně zdrojů zapotřebí i pro prosazování. A v tomto směru e, my také spolupracujeme, aby byly všechny složky dobře připraveny a ono to prosazování může fungovat pouze, pokud je tady propojení s příslušnými pravomocnými orgány v členských státech. Takže ta spolupráce je opravdu zásadní a já mohu jenom opakovat, že naše zkušenosti do posud jsou nesmírně pozitivní. Děkuji, paní předsedkyně. No, no takže nyní, promiňte. Kes Davis. Kes Davis. Paní předsedkyně, já jsem jenom chtěl říci, že možná bude ostatní poslanci zjímat, že pre- prezident České republiky podepsal Lisabonskou smlouvu. Chris pour cette bonne nouvelle. Děkujeme za tu dobrou zprávu, která byla očekávaná, ale přesto je dobrá. Paní Françoise Grostet má slovo. Děkuji. Pane řediteli, eh, myslím, že se vrátím k některým věcem, které tady již zazněly, ale myslím, že je důležité eh, zdůraznit potíže, které máme. Když jsme pracovali na REACH, tak Naší obavou bylo, aby nevznikla jakási časovaná bomba. Teď se musíme vybavit právě prostředky, aby se to nestalo časovanou bombou. Když diskutujeme s velkými podniky chemické, chemickém odvětví, tak tyto podniky nám vysvětlují potíže, které mají tyto velké podniky nespochybňují v žádném případě cíle a účel RIČ. Hovoří o potížích, které mají, hovoří o nutnosti, a já jsem s těmi osobami konkrétně hovořila, hovoří o nutnosti najmout špičkové pracovníky, kteří se budou zabývat jenom těmito žádostmi o předběžnou registraci v rámci REACH. A když prožíváte ekonomickou krizi, pak otázka, kterou si můžeme položit, spočívá v tom, zda financování, které musí zajistit tyto společnosti, právě proto, aby implementovali REACH, zda toto financování by nebylo užitečné jinde. To tež platí pro malé a střední podniky. Měla jsem příležitost diskutovat s velkými společnostmi, které mi řekli, že dělají vše, co je možné, aby pomohli malým podnikům, ale v každém případě se jim nepodaří všem naplnit podmínky REACH ve stanovených lhutách. Když nám říkáte, určitě s velkou dobrou vůli, eh, to vůbec nespochybnuju, ale když nám říkáte, že jste vytvořili systémy pro pomoc, pro přímou podporu ze strany vaší agentury. Dobře, to je v pořádku. Ale každý členský stát má vlastní servis pro asistenci. Ale když zavoláte na Národní helpdesk, tak většinou eh, se tam ozvou operátoři, které hovoří pouze o právním odkazu. To znamená, v této otázce se musíte obrátit na tuto a tuto pasáž v daném zákoně. Neposkytují provozní asistenci. To znamená, že naše podniky, naše malé a střední podniky nedostávají pomoc. Já se obávám, že všechny nástroje, které se snažíme zde vytvořit, jsou opět příliš technokratické a nejsou dostatečně konkrétní, aby skutečně zareagovaly na požadavky podniků. To je velká obava. Připadá mi to velmi komplikované a navíc se to objevuje v souvislostech ekonomické krize, kdy naše malé podniky se snaží najít zakázky, jedná se o přežití v některých případech těchto malých a středních podniků a přitom zde stěžkopádňujeme fungování těchto podniků v souvislosti s implementací REACH. Já velice dobře chápu, že se musí dodržovat lhuty, protože to je princip, o který zde jde. Ale přesto všechno musíme být dostatečně pružní, abychom zohlednili souvislosti současné situaci a nesmíme udusit tyto podniky, protože až nebudeme mít podniky, nebudeme potřebovat ani předběžnou registraci. Merci, madame. Euh, děkuji. Paní Jutta Hauk má slovo. Ano, děkuji. Já jsem vůbec se nechtěla do této diskuze pustit, ale když tak naslouchám kolegům a kolegyním, tak si říkám, kde všichni byli, když jsme odsouhlasili REACH v předchozím legislativním období. A teď tady máme tento zákon. A proto prosím, nebo připomínám všem kolegům, že většina frakcí, eh, nebo ta většina, která existovala ohledně REACH v minulosti, je stejná jako v současnosti z hlediska eh, odsouhlasení tohoto zákona. Takže jsme na tom pracovali. To je jedna věc. Druhá věc. Evropský parlament je zákonodárce. zákonodárce. To znamená, že je tady druhé spolu a to je rada. A rada také spolu rozhodovala o REACH. A i v radě byla většina vlád orientována na EPP. Takže taková je v současnosti situace. Teď tady máme pana Danceta, který je ředitelem ECHA, musí všechno toto spravovat, je zodpovědný za tohoto zákonodárství. A teď zjišťuje, že my jsme chtěli na tom a tom místě něco jiného, jinde něco jiného. Já si myslím, že to opravdu nevede k žádoucímu cíli. Já bych chtěl požádat všechny kolegy, aby se podívali na to, co dělá Rada z ECHA tady došlo ke škrtům z hlediska rozpočtu. Ano, pan Šlitr řekl, podařilo se nám to, teď v prvním čtení o, o e, rozpočtové otázce. Tady se nám podařilo dostat tedy ty finanční prostředky, které byly stanoveny komisí pro ECHA, plus převrstvení v rámci těch rozpočtových e, položek. E, takže to kolegové samozřejmě podpořili, to je úžasné ale víme, že příští rozpočtový rok budeme mít totéž, naprosto stejnou situaci. A proto bych chtěla všechny kolegyně a kolegy požádat. Škoda, že tady není Karl Florenc, protože to, co řekl, mě rozčílilo úplně nejvíc. On měl tu možnost se zasadit v rámci těch jednotlivých zástupců rady o to, aby Echa měla dostatek finančních prostředků ke své práci a i komise to musí přiznat. Nejenom eh, zde eh, dávat další dodatečné úkoly ECHA. Paní Klas řekla, jak to je s biocidy a my bychom si přáli, aby ECHA pracovala i v této oblasti. Ale my sami víme, že jsme nejdříve vytvořili agenturu s určitou strukturou. To je jakýsi základ pro eh, jakékoliv další počínání ECHA. Samozřejmě se jedná opět o legislativní akt, pokud chceme naložit na ECHA další úkoly. A je nutné, aby to bylo také sladěno s rozpočtem. Takže musím požádat všechny kolegyně a kolegy. Pokud se domnívají, že někde jsou problémy, tak se musí tam zasadit a musí něco učinit, ale směrem k radě. A musím říci, že členské státy jednotlivě mají také svoje povinnosti z hlediska naplňování podmínek REACH na úrovni jednotlivých podniků. Neměla bych tak emotivní, měla bych být mnohem klidnější a měla bych říct, ano, teď musíme nějakým způsobem to sladit s tím, co je stanoveno v rozpočtu, ale někdy kolegům nerozumím. Já jsem zástupce vlastně rozpočtového výboru, ale pocházím z regionu, kde je chemický eh, průmysl. A ještě včera jsem diskutovala s jednotlivými zástupci tohoto průmyslu a musím říct, že jsem tam neslyšela jednu jedinou kritiku. Možná i to by se tady mělo říci. Il a plus de avant... Takže už nikdo nechce položit otázku další předtím, než bude hovořit pan Nancet. Pokud tomu tak není, já bych sama chtěla položit otázku, chtěla bych navázat na to, co tady zaznělo. Můžeme chápat potíže jednotlivých podniků, ale je nutné také připomenout užitečnost tohoto textu, jeho význam pro naše občany, pro veřejné zdraví, pro úspory, které mohou vzniknout ve zdravotnictví a také z hlediska pokroku v rámci e, zajišťování náhradních výrobků. Mně jde o to, e, co skutečně potřebujete pro to, aby bylo možné naplnit povinnosti, které vyplývají z textu, který, který jsme přijali. Nechceme v žádném případě spochybňovat vaši misi, ale chtěli bychom vědět, jakým způsobem naplníte poslání, které vám bylo zadáno. Thank you for this, uh... Děkuji za tato slova. Myslím si, že zde máme různé názory týkající se toho, jak máme pomáhat společnostem, podnikům. Ale myslím si, že zde také máme některé zástupce průmyslu, kteří nás zde poslouchají. My jsme agentura, která pracuje ruku v ruce s průmyslem a s podniky každý den. Každý den, každý dva týdny eh, provádíme konzultace s průmyslem, pokud jde o pokrok, eh, který děláme. Myslím si, že se skutečně snažíme chápat eh, tu stranu, ty názory průmyslu a snažíme se dělat co nejvíce pro to, abychom podnikům pomáhali. Zároveň se snažíme zahrnovat podniky do vypracovávání všech našich ehm, elektronických nástrojů a našich manuálů. Takže myslím si, že děláme všechno proto, abychom mohli pomáhat společnostem a jejich asociacím. To zahrnuje také kontakty s organizacemi malých a středních podniků. Zveme je na naše schůze a snažíme se je vždy vyslechnout, pokud je to jen možné. Z tohoto důvodu mám problém nalézt nějaký prostor, kde bychom mohli dělat více. Je mi jasné, že hospodářská situace je problematická podniky procházejí těžkým obdobím a to vedlo eh, k určité ztrátě času. A proto jsem se snažil vysvětlit, že my se snažíme eh, tuto ztrátu času nyní nahradit tím, že proaktivně dáváme podnikům nové nástroje a nové prvky, které mají k dispozici. Eh, jsme stále více v kontaktu s asociacemi, a jak jsem řekl, eh, budeme kontaktovat všechny asociace, abychom zajistili, že malé a střední podniky budou mít spravedlivý přístup k údajům, které dávají dohromady konzorcia. Pokud jde o eh, ty národní centra, národní helpdesky, a poukazoval jsem na to, že se budeme snažit poskytovat lepší školení, pokud jde o řešení otázek na místě. Příští měsíc přijedou do naší agentury a takovéto školení se bude konat. Chceme také vypracovat odpovídající nástroje, které um, jim umožní, aby mohli poskytovat odpovídající odpovědi je nutné, abychom mohli reagovat na veškeré otázky ze strany podniků. Zároveň je nutné, abychom mohli kontaktovat komisi, pokud se jedná o nějaký, nějaké právní otázky o implementaci rýče. Komise nám v tomto ohledu pomáhá, pomáhá nám řešit tyto problémy. Okay, I think I, I covered with... Myslím si, že tímto jsem snad pokryl veškeré otázky. Zaznělo zde také něco týkající se autorských práv. A my se soustředíme na ochranu autorských práv. A to je stanoveno také v legislativě. Musíme zajistit co největší bezpečnost duševního vlastnictví. V žádném případě se nesnažíme nějak eh, šetřit v tomto směru našimi eh, zdroji a chceme zajistit, aby nedocházelo k porušování práv duševního vlastnictví. Děkuji, pane řediteli. Mnohokrát děkuji za detailní zodpovězení všech našich otázek. A jak vidíte, tento výbor se skutečně hodně zajímá o práci vaší agentury. Myslím, že Guido Sakony a Hartmut Nassauer budou novými kontaktními osobami a budou poskytovat spojitost s vaší agenturou. A jsme také rádi, že jste nás pozval, abychom se přijeli podívat do Helsinek na to, jak pracujete. Určitě je to nabídka, a kterou v budoucnosti využijeme. Takže přejeme všechno nejlepší vaší agentuře. Tato agentura je velice důležitá v politice životního prostředí Evropské unie. Počítám, že se nevidíme v tomto výboru naposledy. Děkujeme. So, liebe Kolleginnen, Kolegové a kolegyně, dostáváme se k bodu 5 na pořadu jednání. Pozvali jsme zástupce další důležité agentury. Wo Und zwar an die Europäische Umweltagentur. Jedná se o Evropskou agenturu pro životní prostředí v Kodani.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 Well, they may because of that. It's just been announced, so uh, it's, in a di- it's in a document. So at the Arctic Council, it will be put on the table, but there's no. Okay, ja, ich darf ganz herzlich begrüßen. Chtěl bych zde mezi námi přivídat výkonnou ředitelku Evropské agentury pro životní prostředí Jacqueline McLeod a její kolegy. Vítáme vás ve výboru pro životní prostředí. Dále vítám panu, pana Ludovan Goldsbeck, který je eh, náměstkem eh, člena v, ve správní radě, byl jmenován parlamentem. Jedná se o jednu z nejstarších agentur Evropské unie A tato agentura má za cíl eh, dodávat informace, které potřebujeme a které se týkají eh, čistého životního prostředí, čisté vody, také satelitního systému a tak dále. A za několik týdnů nás čeká konference v Kodani a jsme velice rádi, že nám pomůžete, pokud to bude potřeba. abychom přečkali tuto obrovskou konferenci v Kodani. Samozřejmě jsme zvědaví na to, co nám řeknete o vaší agentuře a o tom, jaké jsou současné největší problémy, jak vám můžeme pomoci. Prosím, máte slovo. So thank you very much, Chairman, and... Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že jsem zde před vámi, před členy výboru. Některé vás znám, Blahopřeji vám také ke znovu zvolení a těším se na to, že spolu budeme úzce spolupracovat především a s vámi, které už znám, ale také se těším na to, že potkám nějaké nové tváře. Někteří z vás určitě agenturu znají, ale já bych chtěla stručně říci, jaké je naše poslání. A podle nařízení, které nás založilo, a v tomto nařízení byla jasně stanovena naše práce. Jedná se o trvale udržitelný rozvoj. Máme se snažit o to, abychom dosáhli eh, měřitelného zlepšení v životním prostředí Evropy a zároveň eh, poskytujeme eh, důvěryhodné a spolehlivé informace. A díky těmto informacím se má zvyšovat povědomí v Evropě o problémech životního prostředí. Zdůrazňujeme spolupráci s parlamentem, neustále s parlamentem spolupracujeme. Chtěla bych říci, že zde mám některé kolegy, většinou sedí někde tamhle vzadu, tam jsme vždy zastoupeni. A doufám, že v průběhu času se budete snažit nás nějakým způsobem zahrnout do vašich diskuzí a prostřednictvím tedy mých kolegů, kteří se dávají vzadu a prostřednictvím vašich zpravodajů. Takže budu se soustředit především na dva body. První se týká klimatických změn a konference v Kodani a druhé téma se týká naší zprávy o životním prostředí. Myslím si, že to je velice důležitá součást eh, šestého eh, programu pro životní prostředí. Před 42 dny, tedy před nedávném, jsme se setkali v Barceloně. A myslím si, že vaše usnesení si zaslouží pochvalu, protože zohledňuje vysoké ambice Evropy, ale je nutné si uvědomit, že nás čeká mnoho práce. co tedy děláme v rámci v těch, všech těchto schůzí a, a sbírání údajů. A máme za úkol poskytovat spolehlivé informace, pokud jde o zmírňování dopadů klimatických změn. A pravidelně vypracováváme dvě zprávy. Aby Evropské společenství splňovalo závazky týkající se monitorování a vydávání zpráv, vydáváme dvě zprávy. Jedná se eh, za prvé o zprávu týkající se emisí CO2 a skleníkových plynů. A to je požadavek vyplývající z úmluvy týkající se klimatických změn. V naší zprávě, poslední zprávě se říká, že eh, emise Evropské unie, 27 členských států, už čtvrtý rok klecají. Někteří lidé říkají, že to je sam, samozřejmost kvůli poklesu hospodářské aktivity, ale samozřejmost to není. Zároveň odhady z, ze srpna 2009 ukazují že emise by měly být o 10,7 nižší ve srovnání se předchozími lety. Starých 15 členských států mělo 10 cíl 10 dosáhlo již 6,2 V současné době emise skleníkových plynů představují 10,5 celkových emisí ve světě. Často tedy slycháte, že to, co Evropa dělá, eh, nestačí samo o sobě, a to je pravda. Ale jak víte, Evropa si stanovala ambiciozní cíle a byla schopna jich dosáhnout a v některých případech je i překročit. Eh, Teď bych řekla něco, co je možná snadněji pochopitelné. Jedná se o emise na hlavu. Myslím si, že tato čísla jsou více překvapující. Od roku 1990 eh, do roku 2007, za posledních 17 let, došlo ke snížení emisí na hlavu z 11,8 na 10,2 eh, tun. A světový průměr je 7 tun, a takže nám, eh, nás ještě čeká mnoho práce, ale ukázalo se, že emise tedy klesají a udělali jsme již mnohé, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů. A zároveň je to eh, méně než 15 tun, což je průměr na hlavu v průmyslových zemích. v Evropě tedy jasně dochází k poklesu emisí těchto plynů. Systém obchodování s emisními povolenkami k tomu značným příz, eh, způsobem přispívá. Doprava představuje nejvyššího emitenta skleníkových plynů a to znamená, že je třeba soustředit se především na tuto oblast. A emise e, z námořní dopravy a z letecké dopravy rovněž e, vzrostla, a to 62 A podívejme se tedy na budoucí e, trendy emisí skleníkových plynů. Před deseti lety, když jsme začali situaci sledovat, když jsme začali mít dostupné údaje, Existoval zde určitý eh, negativní přístup. Cíle stanovené v Kyoto byly vzdálené, ale nyní se ukázalo, že za posledních deset let deset z 15 členských států eh, dosáhne svých cílů. To bylo tedy eh, v roce 2000 a nyní v roce 2009, a 12. listopadu. A bude oficiálně jasně stanoveno, že kromě jedné země všechny země splní své kyotské cíle. A to je skutečně velice důležitý bod v čase. Evropa může říci, že splnila své sliby. A vytvořili jsme také internetovou stránku, kde se můžete podívat na hlavní zdroje emisí skleníkových plynů a můžete získat další informace. Učinili jsme další kroky. Mnoho z vás a, eh, asi a, eh, a má tu představu, že eh, klimatické změny mají různé dopady v různých oblastech. A zde mám zprávu týkající se Alp a bohužel je to smutné čtení, protože je jasně vidět, že v této oblasti dochází k velkým změnám. Eh, změny mají eh, velký dopad na biodiverzitu, na dostupnost vody a tak dále. Je nutné, aby tento region reagoval na změny dostupnosti svých strojů. Průměrné teploty ve světě se zvýšily o 0,8 desetin stupně, ovšem region od regionu se liší a v Evropě jsme zaznamenali již víc a Eh, na severu eh, je to v podstatě dvojnásobné na severním pólu. Takže když hovoříme o cíli dvou stupňů a ne vyššího eh, zvýšení a Evropa je na úrovni jednoho stupně, tak už máme pouze jeden stupeň k dobru. A ten jeden stupeň zvýšení teploty, které již zažíváme, je vlastně tím prostorem, kde se veškerá naše, veškerý naše zemědělství zemědělství a další oblasti rozvínuly. Takže teď je třeba eh, tedy v tomto směru si tyto věci uvědomit a mě by zajímala diskuze s vámi na toto téma. Každopádně jsme ve velice citlivé eh, situaci, jsme velmi zranitelní, i když se od regionu k regionu situace velmi liší. Jsou oblasti, kde jsou eh, sucha, kde je nedostatek dešťů, jsou jiná Eh, také se mění úhrn srážek, i když to ještě musíme více zmapovat. Zdá se, že středozemní oblast dostala eh, v poslední době víc eh, jak 20 o 20 nižší objem srážek než před stalety. Každopádně 90 všech přírodních katastrof v Evropě eh, jsou spojeny eh, přímo či nepřímo s eh, změnou teploty a změnami klimatu. A na Antarktidě vidíme, že objem ledu se snížil o 640 což je neuvěřitelné číslo za posledních 30-40 let a vidíme také, že řada ekosystémů, e, flora a fauna e, jsou velmi e, ohroženy. Takže nemůžeme být shovívaví, nemůžeme zavírat oči před skutečností, musíme toto všechno promítnout do našich politik a toto je výbor, který by měl vést tu snahu o adaptování se situaci. Budete nepochybně zastoupeni velmi silnou delegací, eh, slyším teď ze všech stran, jak se všichni chystají a já se také těším, že vás v Kodani budu moci přivítat. Jak už jsme naznačili, Evropská unie eh, se tedy víc jak eh, jak z poloviny již zhostila svého cíle snížení o 20 do roku 2020, ale pak tady ještě ten možný cíl 30 snížení jako ambicioznější. Doufejme, že bude předmětem eh, globální schody a chci také eh, velmi uvítat to, co váš parlament v tomto směru eh, deklaroval, ale je to otázka mezinárodní eh, schody a eh, dohody mezi vládami napříč světem. Co my můžeme učinit na naší straně, je pomoci pochopit, jak eh, ta řešení eh, mohou hrát roli a jak eh, se k ním může dospět. Musíme vytvořit lepší systém benchmarkingu, hovořit o udržitelné energii, o vytváření tzv. zelených pracovních příležitostí, je třeba se soustředit na středně a dlouhodobé cíle a ne pouze na krátkodobé při dalším definování naší ekonomiky. Samozřejmě, že eh, Kodoň nebude posledním slovem eh, ke změnám klimatu. Eh, naše agentura se samozřejmě bude maximálně snažit o implementace případných dohod, o monitorování, o pomoc. Já v zásadě doufám, že lidé jsou připraveni konat, když mají dostatečné množství informací. A to je také případ energetického balíčku a implementace závisí závisí na informovanosti občanů a také aktivitě vlád, tak aby případné nové technologie byly znát. A agentura pracuje s celou řadou partnerů v průmyslu, eh, přináší nová eh, partnerství, nové eh, inovace, takzvané chytré metry a chytré měřiče a další kroky. Jedna praktická věc na závěr. Chtěla bych říct, že během konference v Kodani e, jste vítáni v našem sídle. E, myslím, že řada z vás už toto e, pozvání přijala. Nicméně jsme připraveni hostit i další. Budeme přece jenom ale pokrač, potřebovat určité informace v předstihu, protože je vás čím dál tím více, kteří se hlásíte. Každopádně se budeme snažit přispět k co nejinformativnějšímu setkání v Kodani. Budeme tam, budeme podporovat jednotlivé diskuze, budeme mít také eh, jednání o eh, in, o změně, změně situace v oceánech, o emisích CO2, a o dalších tématech. Každopádně je třeba se podívat, co to všechno znamená globálně. Ještě chci říct, že také vítáme váš příspěvek do programu a e, také k roku diverzity, kterým bude rok 2010. A je tady ještě otázka evropského eh, prostředí, což je dokument eh, Europe's Environment, eh, který se vypracovává každých pět let, do kterého také můžete přispět. Země nám teď podávají mnohem více informací. My jsme také přísnější vůči sobě, vůči svému výkonu a já doufám, že všechno tohle se bude také promítat do plánu komise ohledně hodnocení plnění plánu. Snažíme se spolupracovat s komisí tak, abyste měli opravdu globální pohled na to, jak se jednotlivé kroky daří plnit. Takže já se na všechnu tuto práci těším. Doufám také, pane předsedo a vážené kolegyně a kolegové, že naše spolupráce bude dobře fungovat a Eh, pak je tady pan Grandy, náš nový styčný důstojník, kterého vítám. A ráda uvidím v Kodani. Opakuji, všichni jste v sídle naší agentury v Kodani vítáni. Jsme připraveni vás podporovat a děkuji vám všem za pozornost. Mnohokrát děkuji. Řekla jste, že tady máte už staré přátelé, možná získáte některé nové přátele. V každém případě v rámci tedy směru, na kterém pracujeme v tomto výboru. Dozvěděl jsem se něco zajímavého z toho předstupního rozhovoru. Máte také zajímavé kontakty ke agentuře pro letectví, protože piloti udělali zajímavé pozorování v souvislosti klimatickými změnami. E, stejně jako třeba kapitáni na lodích, kteří vidí věci, které my nemůžeme vidět. To je tedy opravdu zajímavá věc, kterou nám můžete jednou také vylíčit a i na to musíme myslet, protože to jsou lidé, kteří právě vnímají tyto změny. Řekla jste, že 0,8 stupňů Celsia to není příliš velké, ovšem na Arktidě je to hodně a možná je to mnohokrát dramatičtější v tomto regionu. Vy právě jste přišla ze zasedání, kde se jednalo o úmluvě ohledně Arktidy a tam je dobrá zpráva, protože EU odsouhlasilo eh, toto kolo jednání. Víte, že tam se účastní jednotlivé členské státy a vy jste byla právě na zasedání, kde se udělal určitý pokrok z hlediska EU, protože EU tam mluvila jedním hlasem a nebyla tedy, byla zastoupována Dánskem, je to tak, a Švédskem. Takže bylo tam Rusko, USA, Kanada. Možná, že je zajímavé tedy, že teď můžeme společně hájit zájmy Arktidy. Dobře, děkujeme takže už tady byl představen pan Brandy a teď se mohou tedy dotazovat naši kolegové. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem kontaktní osoba mezi parlamentem a touto agenturou. Já jsem byl na obědě s paní Glenovou. A jedna věc, o které jsme hovořili, bylo, zda tento výbor využívá agenturu pro životní prostředí efektivním způsobem paní McLeodová říkala, že někteří jednotliví poslanci agenturu využívají, ale že by bylo dobré, kdyby výbor jako celek a i ostatní jednotliví poslanci mohli lépe agentury využívat, tedy efektivněji. My bychom proto chtěli paní McGladovou požádat, aby vysvětlila výboru, co může agentura pro výbor jako celek i pro jednotlivé poslance udělat. Další otázka je následující. Já si myslím, že jediným řešením problému klimatu je technologie, rozvoj nových technologií a šíření nových technologií. Já bych se chtěl zeptat paní McLeodové, jestli má nějakou představu o tom, jak urychlit rozvoj technologií a jak urychlit šíření technologií po světě. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že jsem slyšel, že Evropa zaostává, pokud jde o rozvoj nových technologií. Já bych se chtěl zeptat, jestli je to pravda, jestli nás předhání jiné země, jako je například USA nebo také Čína. Takže těším se na reakci na tyto otázky. Děkuji, Richard Zebra. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat paní McLeod za toto zajímavé vystoupení. A chtěl bych říci, že pro nás by bylo žádoucí, aby tady ten kontakt byl nastolen mezi vaším znaleckým posudkem a naší prací i v praktické formě, abychom se nemohli dodatečně, nemuseli dodatečně dotazovat zvláště co se týče zpravodajů a stínových zpravodajů. Bylo by dobré, abychom mohli takto mít základnu pro informace, které byste nám předávali. Bylo by dobré prohloubit tuto spolupráci, protože v tom každodenním jednání ne vždy jsme schopni nějakým způsobem složitě se dotazovat expertů. Chtěl bych se zeptat, jaké možnosti zlepšení těchto kontaktů existují, zvláště v oblasti komunikace s námi a jaké konkrétní návrhy na zlepšení byste mohla předložit. V tuto dobu to nefunguje plně uspokojivě a proto bych vás požádal, abyste toto ještě přeskoumal. Co se týče klimatické změny, my všichni víme, že existuje ta průměrná globální teplota a její e, vzestup, zvláště v podobě CO2. Samozřejmě je tady vztah e, příčinnosti v souvislosti s CO2. A jaké tedy vyvození z toho můžeme učinit? Jaké e, průzkumné aktivity zde jsou podporovány? Víte, že existuje průzkum také v opačném směru. Měli bychom si být eh, stoprocentně jisti proti, pokud chceme přijmout taková zásadní eh, rozhodnutí. A samozřejmě, že je nutná také přizpůsobivost, adaptace na tyto změny. To je jasné. A co se týče mitigation, tady musíme ještě dát otázník. Samozřejmě, že to závisí také na politických akcentech. Bylo by dobré nám poskytnout vědecká data, která by byla zohledněna. Já si myslím, že tady ještě je určitá potřeba dohonit tyto eh, požadavky a tuto nutnost vědeckých dat. Děkuji, Edith Estrela. Obrigada. Eu também começo por agradecer à senhora MacLeod a intervenção. Děkuji. Já bych vám chtěla také poděkovat za tento příspěvek. Optimismus, který z vás vyzařuje z hlediska očekávání, které máme v oblasti dodržení Kyoto, tento optimismus bych ráda s vámi sdílela. Doufám, že to platí také z hlediska očekávání od kodaňské konference. Pokud ovšem nyní uvádíte, že některé členské státy splnily požadavky Kyoto s výjimkou jednoho, máte na mysli EU 15 e, nebo EU 27? V poslední zprávě Ohledně perspektiv a tendencí se hovořilo o tom, že pouze čtyři členské státy již naplnili tyto kiotské cíle a sice v roce 2006. Dále bylo konstatováno, že tři členské státy se velice vzdalují těmto cílům a zbývající členské státy vyvíjejí úsilí, aby dodrželi eh, tyto, dodržela, ty, dodrželi tyto kritéria. Takže to vypadá, že situace se výrazně zlepšila. Pokud to tak skutečně je, můžeme tedy eh, mít důvěru v budoucnost. A z toho vyplývá moje následující otázka, která se týká obnovitelných energetických zdrojů na evropské úrovni. Máte k dispozici údaje ohledně vývoje obnovitelných energetických zdrojů. Je toto zohledněno ve vaší zprávě? Hovořila jste o dopravě a o podílu dopravy na e, skleníkových plynech. Existují e, v této oblasti nějaké pozitivní prvky? V poslední zprávě bylo propočteno, že k dosažení toho snížení o 20 je nutné prakticky úplně eh, odstranit emise způsobené silniční přepravou. Bylo však řečeno v poslední době, že to není postačující, samozřejmě není možné omezit takto drastickým způsobem silniční dopravu. Jste Mikrofon. Ah, sì, scusi. Allora, io non sono così soddisfatto della relazione del direttore esecutivo e perché non. Já nejsem úplně spokojen s tím, co jsem teď vyslechl, protože paní kolegyně neřekla ani slovo o tom, co jsou výsledky toho rozhodnutí snížit za každou cenu v Evropě emise, které e, způsobují podniky. Je třeba si uvědomit, že to bude zase další ztráta pracovních příležitostí a desítky tisíc pracujících už teď nemá žádný příjem, protože se na e, podniky příliš tlačí, nejenom v Itálii, ale všude v Evropě. My poslanci dostáváme e, tyto informace každým dnem, chodí za námi představitelé podniků, firm a tak dále, všichni si stěžují, že pokud to takhle půjde dál, tak se uzavřou další podniky, další továrny, eh, které eh, prostě přenesou a ty firmy přenesou výrobu jinam. A je třeba si uvědomit, eh, že pokud tady došlo k nějakému snížení emisí, tak je to také proto, že ty Eh, výrobní procesy jsou přeneseny mimo hranice Evropské unie a znečišťuje se ovzduší tam. Vy to přece musíte vědět. Proč nám to neříkáte? Proč neříkáte v těchto částečně pozitivních eh, informacích, které se týkají Evropské unie, eh, že tady zároveň existují negativní parametry, negativní důsledky, nedostatek pracovních příležitostí. Hovoříte o Eh, usnesení, které bylo přijato prakticky jednomyslně, ale naše frakce a eh, část další bylo proti. Proč? Protože budeme muset dávat 30 miliard eh, eur ročně ne rozvíjejícím se ekonomikám či rozvojovým zemím, které by představovaly další konkurenci. Ne, my chceme, těmto, my chceme tyto peníze, těchto 30 miliard dát našim firmám, aby mohly snížit emise a nezrušily se přitom pracovní příležitosti. E, prostě Nejde přece o to vytvářet méně emisí zde a více jinde, mimo Unie. E, musím říct, že toto je něco, s čím delegace Ligy Severu zrovna tak příliš nesouhlasí. A je třeba toto říct také jasně lidem, kteří přišli o práci. Samozřejmě, že my to myslíme s životním prostředím dobře, vždycky tomu tak bylo, ale je třeba si tady stanovit určité hranice a také si klást určité otázky. Zdali eh, toto, tato eh, situace, kdy prostě 30% všech evropských občanů má problémy s eh, příjmy v závěru měsíce, zdali prostě to je slučitelné s těmi kroky, o kterých tady hovoříte. Děkuji že ty firmy, které zavírají, zavírají spíše z, důvodu spekulace a ne z důvodu našeho klimatického balíčku, který ještě vlastně nevstoupil v platnost. Mělo by se to odehrát až roku 2013, takže musíme jmenovat ty, kteří skutečně jsou zodpovědní v této velké krizi. Samozřejmě až roku 2013 budeme mít trošku jinou situaci. Také USA, Japonsko, Čína, Indie musí spolupracovat. To je kritérium EU pro to, aby mohla postoupit na 30 Vědci nám řeknou, že je nutné dosáhnout 40 ale samozřejmě musíme zohlednit jednotlivé skutečnosti z hlediska únosnosti z hlediska Evropy. Ale nechci předjímat to, co řekne náš host, takže další řečníci budou ještě klást otázky a pak budete odpovídat. And, uh... Děkuji, pane předsedo. A také vám, paní McLeod. Jsem rád, že jste, jste mezi námi v parlamentu. Chtěl bych vám poděkovat za vaši dnešní prezentaci a také za velice dobrou práci, kterou vaše agentura odvedla, pokud jde o Alpy. Když se na to dívám, je to skutečně šokující, jak ohromný dopad mají změny na evropské řeky a také na přístupnost vody. Z tohoto důvodu bych se chtěl podívat na otázku uhlíku. černého uhlí. A hovořili jsme o himalajské oblasti a zdá se, že v této oblasti dochází k ryskému tání ledovců, což má obrovský vliv na 20 populace. Má to vliv na řeky, jako je e, Hindus, e, Mekong, e, Ganga a další řeky v této oblasti. černé uhlí, eh, uhlík bohužel eh, není zahrnut do dohody v Skodaně. Eh, A máte nějaké údaje týkající se vlivu na tato vlivu na dostupnost vody v této oblasti? Děkuji. Takže můžeme přejít k odpovědím. Well, thank you very much. And um, I'll try and answer each. Um... Děkuji za ty všechny tyto otázky. Pokusím se odpovědět co nejpřesněji, ale jsou tady ještě určité obecné eh, věci, ke kterým bych se také chtěla vyjádřit. Nejprve, jak se učinit eh, relevantnější, eh, jak s vámi příměji komunikovat ne sám, že bych chtěla tady trhat přehrady, ale my jsme si u oběda řekli, že jsme eh, pro vás vždy k dispozici, pokud byste měli nějaké konkrétní dotazy a problémy. Samozřejmě budeme také přítomni a jsme přítomni na jednání vašeho výboru, takže berte to tak, že jsme tady k vaší eh, dispozici. Eh, pak je tady taková ta Eh, další úroveň práce, eh, podpora zpravodajů a tak dále. K tomu samozřejmě musíme spolupracovat s naším sekretariátem, aby se věci správně naplánovaly a eh, mohly se provést i obšírnější analýzy. A samozřejmě vás můžeme také nasměrovat eh, tam, kde určité informace získáte. Takže ne všechno třeba budeme dělat my, ale můžeme vás eh, eh, dovést k těm zdrojům informací, které potřebujete. Takže otevřené dveře, berte to tak, že to je princip, který nás povede. Chceme pracovat se zpravodaji, doufejme, že toho bude víc a víc. Chceme být proaktivní. A teď bych se ráda vyjádřila k otázce technologií. Jeden či dva dotazy se tomu věnovaly. V minulém týdnu jsme e, měli takový velice zajímavý summit o výzkumu s Američany. Byl to summit Evropská unie Spojené státy a bylo zřejmé, že Rozdíl mezi námi eh, tkví v tom, eh, že se eh, prostě rozdílným způsobem financuje oblast jako věda a výzkum a další. Eh, a můžete si říct, že to je dobré či špatné pro Spojené státy, ale v podstatě to znamená to, že ty nové technologie jsou předmětem soustředěného úsilí a jako eh, takové se mnohem eh, více zhmotňují a jsou přítomnější. Je tady celý velký počet globalizovaných podniků a odvětví, a pan Rossi hovořil velice vášnivě, já e, to všechno vnímám, ale jelikož vedeme dialog e, jako Siemens i e, a další z vašeho, z vašeho regionu, tak je nám jasné, že tady prostě procházíme zcela zásadní proměnou. Na jedné straně se snažíme problémy, naše evropské problémy stárnoucí infrastruktury řešit, protože je pravda, že to, co máme, již prostě neodpovídá eh, novým eh, výzvám, ať je to klima, jsou to změny klimatu, ať eh, je to sdílení těch, té zátěže, takzvaný burden sharing, či jiné oblasti. To vše si vyžaduje zásadní proměnu, proměnu skutečně klíčovou u nás v Evropě, ale jistě tady existuje určité spoždění mezi mobilizací technologií, vytvářením těch eh, právních norem, které to umožňují v jednotlivých státech a na druhé straně vytvářením zelených pracovních příležitostí a eh, posílením zaměstnanosti. Já nemám eh, rady pro lidi v ulicích a není to ani úloha naší agentury, ani má, ale jde o to lidem říct, že je jsou určité věci, které ztratí, když se odkloní, odvrátí od eh, environmentální eh, legislativy. Když eh, se podíváme na směrnici o čistotě vzduchu, takzvané směrnici NECT, tak nějakých 47 miliard euro představuje ušetřená suma za eh, eh, kterou nebude třeba vydat na zdravotní účely vyplývající ze eh, škodlivin ve vzduchu, ze špatného životního prostředí. Je třeba si uvědomit, že naše práce je také vysvětlovat, že životní prostředí se nezhoršuje a že prostě v opačném případě tady bude situace velmi e, špatná a lidé budou navíc nemocní, takže musíme upozorňovat na ty situace, kde prostě ty normy nejsou oplněny. Je tady ještě jedna věc, já jsem o ní nemluvila ve své prezentaci. E, je tady celá řada společenství, e, které se snaží vytvářet teď jednat soběstačně, vytvářet příležitosti, pracovní příležitosti na té místní úrovni Eh, pěstovat eh, své vlastní plodiny a tak dále. Eh, myslím, že ten systém jako takový má obrovský potenciál. Ten ta otázka dlouhodobé zaměstnatelnosti je řešitelná, ale bude to samozřejmě vyžadovat další investice a reagování na klimatické změny a adaptace na ně. Pokud bych se měla ještě zabývat těmi zásadními věcmi. Je celá řada vědců, kteří ještě pochybují, jistě, ale já jsem vždy připravena k vědeckému dialogu, pokud někde budou převládat nejasnosti. Ale je tady prostě ta kauzální příčina a ta je neodmyslitelná, nespochybnitelná. Prostě koncentruje se e, emise CO2, emise skleníkových plynů v atmosféře. To je prostě jednoznačné. E, můžeme hovořit e, o těchto věcech. Jistě je to něco jiného, než zdali je země koule kulatá či placatá, to teď nerozporuji, ale ty důsledky skleníkových plynů už jsou jednoznačné. My velice těsně spolupracujeme s celou řadou výzkumných pracovníků. V tomto směru se chováme naprosto mezinárodně, neomezujeme se pouze na Evropu. A chci říct, že v tom košíku těch plynů, Eh, jsou ty, které se eh, především eh, týkají ovzduší, jsou to částice, černý uhlík a tak dále. Ty již teď vlastně přispívají k té diskuzi. Jejich důsledky jsou ale minimální když je srovnáme s těmi plyny, které se podílejí na oteplování planety. Takže Eh, dobře, dochází tam u těch prvních k nějakému zvýšení, ale není to dramatické. Ano, ten černý uhlík, dejme tomu, eh, se někde zhmotňuje ve větších eh, množstvích, tam kde je to, dejme tomu, také, kde, kde padají na, na plochu, která je odráží, tak to samozřejmě je otázka eh, severního pólu, eh, Himalaj, ale teď eh, existují významné důkazy toho, že to, co se odehrává v Himalájích, je hodně obdobné tomu, co se odehrává v oblasti Amazonky takže naše výzkumy prokazují e, určité věci a my jsme doufali, že k těmto e, důsledkům ani nedojde, nicméně e, je pravdou, že právě vysychání Amazonky vede k určitým důsledkům třeba na tibetské plošině nebo v Himalájích. A teď kyotský protokol. Ano, máte pravdu, že vlastně když eh, sloučíme všech 27 členských států, tak docházíme k určitým optimistickým závěrům. Nástroje, kyotské nástroje jsou k dispozici a státy je používají, na to nesmíme zapomínat. Také takto jsme se shodli, že budeme vlastně dosahovat těch kyotských cílů. Když se podívám v terénu na ty jednotlivé zařízení, tak eh, vidíme, že se tady efektivita výrazně prosazuje v oblasti energetiky, ale i na těch zařízeních jako takových. A když se podíváme na projekt Carbon Disclosure, tak to můžeme eh, vidět také prostě jsou tady určitý lídři v průmyslu a eh, ti další, kteří jsou trochu pomalejší, ale ten E, ten, ten rozdíl mezi nimi se neprohlubuje, ale zkracuje. Takže energetická účinnost se zvyšuje a já jsem optimistkou, protože to vidím z údajů v terénu v celé řadě zemí a vidím to i e, na té kolektivní úrovni, co se týče sdílení zátěže. Myslím, že jsem se alespoň pokusila snad zodpovědět všechny vaše dotazy, ale pokud ne, ještě jedna otázka k technologiím a rychlosti. Vrátím se k diskuzi. Kdybych dnes dostala otázku, kam jak si stojí evropské investování do eh, zařízení s nízkými emisemi. Věci se dějí, to zcela určitě, ale to, co se, a to všude ve světě, ale co se odehrává v Evropě a ne jinde, a není to půzeno legislativou, je to, že se tady vlastně slučují eh, podniky s cílem vytváření eh, takových těch celkových řešení, end-to-end -end solutions. E, jedná se o městské aglomerace, o domy, silnice, ulice a tak dále. V tomto směru je evropský průmysl hodně vepředu. A co je ironie, je, že právě v této oblasti to není e, vlastně e, vedeno nějakou legislativou integrování, dejme tomu, dopravy s rozvojem regionu. To je zajímavé téma a možná, že bychom měli e, strávit víc času tím, že bychom se snažili zmapovat, co tato integrace může přinést, co se týče, dejme tomu, sdílení pitných zdrojů a dalších eh, zdrojů energie a tak dále. Děkuji, paní ředitelko. Nyní eh, dávám slovo Karl Schlitterovi. Thank you for coming again. Uh... Děkuji, že jste mezi nás přišla. Já si nezdílím váš optimismus, pokud je o údaje, které jste nám dala. Jedna věc, kterou nechápu, jestli jsem to dobře pochopil, jenom jedna země nesplnila své cíle z Kyoto. Možná jsem to špatně pochopil, protože Rakousko minulý rok nedosáhlo z 24%, Dánsko 15%, Irsko 11,5%, Itálie 13%, Lucembursko 26%, Portugalsko eh, podobný podobné množství procent. To, by, to jsou tady údaje z minulého roku. Jakou šanci mají tyto země, aby dosáhly kyotských cílů a jaká opatření byste vy doporučila? A také s ohledem na interní pravidla Evropské unie. Jak mohou tyto země dosáhnout svých kyotských cílů? Protože pokud jich nedosáhnou, nebudeme mít dobrou, nebudeme mít dobrou vyjednávací pozici v Kodani. Pokud je o celkové snižování emisí CO2, pokud se podíváme na rok 1990 v Německu, a snižování emisí v Německu eh, je vyšší než eh, v celé Evropské unii. Eh, v Německu je velice důležitý sektor obnovitelných zdrojů, ale zároveň zde došlo k poklesu průmyslu ve východním Německu. Mě by zajímalo, jaký podíl našeho cíle jsme skutečně dosáhli s ohledem na to, že došlo k omezení průmyslu ve východním Německu, s ohledem na to, že došlo k hospodářské krizi a tak dále. Máme velice výhodný srovnávací základní rok, eh, rok 1990. Budeme muset tedy udělat mnohem více, abychom dosáhli eh, našich cílů? Dále, co je, jaká je situace týkající se dovážených produktů? Pokud o, vememe v úvahu vývoz a dovoz, je bilance týkající se snižování emisí zcela jiná. Já se omlouvám, že zmiňuji ty, tato nepříjemná fakta, ale myslím si, že eh, musíme vnímat tyto problémy, pokud chceme splnit své cíle z Kyoto. Zoltán, ba- Zoltán Balco. Děkuji. A dnes hovoříme o nebo zítra se setkáme s komisařem Stavrosem Dimasem a budeme hovořit přímo o otázce Kodaně. Pokud se podívám na pořad jednání, máme zde několik bodů, které jsou s tímto tématem propojené. Já chci o Kodaně hovořit uh, už nyní, protože to, co řekla paní ředitelka, podporuje můj názor. Já jsem velice rád, že zde máme k dispozici takovéto velice aktuální informace. Emise 27 členských států EU klesly o více než 20 ve srovnání eh, s rokem 1990. Zmiňovala jste také údaje týkající se eh, emisí na hlavu, tedy 10 tun na hlavu přibližně. A jak řekla paní ředitelka, kromě jednoho členského státu je 15 starých členských států eh, blízko dosažení cílů z Kyoto. Evropská unie je ale zodpovědná za 10,5 celosvětových emisí. Není možné řešit globální problémy na místní úrovni. 10,5 tedy tento podíl Evropy, znamená, že Evropská unie sama může přijít jenom s místním řešením. Pokud se podíváme na usnesení Evropského parlamentu týkající se Kodaně. Sedm z deset řečníků, hovoř, z řečníků hovořilo při diskuzi o Spojených státech. Místo předseda tehdy měl velice dobrý návrh a řekl, že zde existuje rozdíl mezi postojem americké veřejnosti a americké vlády. My jsme ale přímo zvolení zástupci evropských občanů a Evropský parlament bude mít v Kodani velice silnou delegaci. Tato delegace bude silná ve chvíli, kdy dosáhneme dobrých výsledků. 20% snížení bylo ve své době ambiciozní a jsme tedy podle mého názoru na dobré cestě. Řešení není Eh, zvýšit cíl nad 20 eh, nebo 30 Důležité ale je, aby Evropská unie si zachovala svůj morální přístup. Musíme v Kodaně poukázat na to, aby Spojené státy snížily své emise. Delegace z Evropského parlamentu tak bude muset eh, požadovat eh, tyto cíle, toto snižování ze strany Spojených států a bude muset na Spojené státy tlačit. Děkuji, pan Jules Parňou má slovo. Ano, paní ředitelko, velice rád jsem se s vámi seznámil jako nový poslanec Evropského parlamentu. Za radostí budeme spolupracovat, paní Lepáš a já sám Zastupujeme severovýchodní volební okrsek a možná budeme potřebovat váš znalecký posudek. Ve Francii známe některé vědce, dokonce se málem stali ministry, kteří zastávají opačný názor toho, co jste řekla. Bohužel. Tedy opačný názor, než bylo vaše první a druhé vystoupení. Potřebujeme tuto kvalitní expertízu kterou zajišťujete jako ředitelka agentury. Dovolte mi položit čtyři otázky. První otázka, velmi rychle. To jsou ty dva stupně. Já tady mám závěry rady ministrů v Bruselu 29. 30. října, kde se hovoří o cíli o něch dvou stupňů Celzia. V souvislosti s tím, co jste řekla na začátku ohledně 0,8 stupňů Celsia navýšení výšení posledních letech, v porovnání s tímto údajem, jak je možné sformulovat přesnější návrhy to znamená, jakým způsobem zajistit ten rozdíl mezi 0,8 a 2 stupni Celsia, tak, aby se vědecká pravda vyjevila, zajistila. Co se týče eh, Evropské rady ministrů, tam bylo také uvedeno v těch závěrech, že je nutné mít eh, účinný rámec již před zajištěním financí a že bude vytvořena struktura pod záštitou OSN. Agentura, kterou vy řídíte, Jakým způsobem může tato agentura zapadat do této vůle eh, správně spravovat tuto problematiku díky mm, znaleckým expertízám, které máte k dispozici? A třetí bod, který bych chtěl uvést, se týká veřejných financí. Tady taky Evropská rada o tom hovořila v posledních dnech. Jaké stanovisko máte k této otázce? Myslím, že je důležité to připomenout v souvislosti se stanoviskem našeho kolegy Rosy, které, stanovisko, které mi nepřipadalo příliš koherentní. A byl jsem rád, že na to zareagoval náš předseda Jolajnen. Je tady nutnost veřejného světového financování, tak aby rozvinuté země mohly zajistit vyrovnaný vývoj tímto směrem. O veřejném financování se hovořilo také na summitu v Bruselu minulý týden, ale předpokládá to také účast soukromého financování. Mohla byste se vyjádřit také k tomuto čtvrtému tématu a říci váš názor. Děkuji. Katrin van Brent má slovo. Eh, <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, poděkovat za všechna tato vysvětlení, bylo to jasné a hlavně optimistické. A to je velmi důležité v této diskuzi. Je nutné osvědčit určitý optimismus před kodaňským summitem. Nicméně bych, si chtěla, bych se chtěla ujistit. Vy jste uvedla, že 15 členských států s výjimkou jednoho naplňují Kyoto. A to nezávisle na eh, ekonomické recesi které se nacházíme. Jinak řečeno, pokud dojde k oživení ekonomiky, neocitneme se opět v problematické situaci a budeme i nadále plnit tyto cíle. Byla bych ráda, kdybyste toto mohla potvrdit. Je to důležitý aspekt a je důležité kombinovat ekonomický pokrok a naplňování těchto ekologických cílů v oblasti CO2. Existují dvě odvětví, kde výzva je obrovská, i když existuje ve všech odvětvích. Ale já jsem méně pesimistická z hlediska našeho průmyslu. Myslím si, že ve velkých průmyslových odvětvích existuje přesvědčení, že za podpory nezbytných technologií bude možné zajistit tento přechod. Není tomu tak u dopravy. Sama jste o tom hovořila. Já jsem byla pět let ministriní dopravy a čelila jsem obrovské frustraci. Měla jsem pocit, že bude možné změnit mentalitu z hlediska přepravy osob, postupně pak přepravy zboží, přejít na jiné typy vozidel. Ale v oblasti dopravy zboží jsme eh, ve spirále, kde zatím se neobjevuje řešení. Z hlediska Evropské unie, jakým způsobem bychom mohli zvrátit tuto tendenci? Jedná se o skutečnou výzvu. Obnovitelné zdroje. Tady bych se chtěla zmínit o různých přístupech eh, členských států v rámci patnáctky, co se týče rozvoje obnovitelných zdrojů. Tato problematika by se měla vnímat eh, diferencovaně a samozřejmě souvisí s konkrétními politikami jednotlivých zemí. Moje země nemá dobré výsledky, ale srovnatelné země, jako je Německo, eh, Německo přece jen zaznamenává eh, dosti výrazně lepší výsledky. Disponuje agentura dostatečnými údaji, nejenom číselnými údaji, ale údaji, které by jednoznačně ukázaly, kde existují ty rozdíly. To by byl dobrý prostředek pro to, aby se vyvíjel nátlak na jednotlivé země, včetně mojí vlastní země, a aby bylo možné podpořit uh, rozvoj obnovitelných zdrojů a tady vláda by měla sehrávat svoji úlohu. Děkuji. Poslední otázka předtím, než vám předám slovo a než opět dáme možnost kladení otázek. Pan Michel Tremopoulos. Ευχαριστώ. Uh, I'll speak in uh, Greek language. Uh... Budu, hovořit. Budu hovořit řecky s tím rodným jazykem. Evropská rada a v Barceloně hovořila o politickém závazku. Nyní se ale ukazuje, že aby zde měly být závazné výsledky. Nejdříve se hovořilo o dohodě, potom o rámcové dohodě a nyní se hovoří o politicky závazném prohlášení. Jak vy hodnotíte takovýto vývoj? A jak hodnotíte skutečnost, že komise nyní nezastupuje ambiciozní cíle? Tedy, že komise není tak ambiciozní. IPCC hovořil o snižování emisí CO2 do roku 2050 o 40 Děkuji. Paní McLeod, máte slovo. Je euh, série Takže na první řadu otázek. Děkuji. Já jenom vyjasním to, co bude ve zprávě příští týden. Nemám před sebou kopii, ale myslím si, že to zároveň zodpoví částečně otázku Karla. Samozřejmě musíme dělat více. Nezahrnuje to dopad spotřeby a dopad dovozu. Takže máte naprostou pravdu v tom, co jste říkal. Je jasné, že děláme to minimální, pokud jde o zohledňování veškerých emisí skleníkových plynů v Evropské unii. Na jedné straně tedy možné být pesimistický, ale pokud se podíváme na to, že a největších cílů dosáhneme ve chvíli, kdy se podív, podíváme především na snižování emisí v oblasti průmyslu. Myslím si, že to, co máme před sebou, jsou velice rozumné politiky a cíle. Neříkám, že eh, nemůžeme eh, mít něco ambicioznějšího, ale pravda je taková, že jsme stále ještě nezlepšili eh, určitý efekt návratu. Ještě jsme nevyřešili otázku toho, jestli je možné ty peníze, které vám zůstanou v kapse, znovu investovat. Tím, že průmysl bude efektivnější, ušetří určité peníze. A tím, získané, tím, že bude efektivnější, bude šetřit energii, získá možná také nějaké e, daňové výhody, takže e, tímto získává peníze, které potom může reinvestovat. Podívejme se ale na čísla. Zpráva příští týden se bude soustředit především na EU27. Samozřejmě některé ze zemí nemají kyotské cíle, ale jako celek EU15. Myslím, že vy jste se na to ptala. A hovoříme zde především o 15 členských státech EU. Z těchto 15 jenom jeden stát nedosáhne kyotských cílů to není nemožné. Nyní se používají veškeré nástroje. A hovoříme zde také o zkušenosti, že se zde eh, zohledňuje obchodování s emisními povolonkami. Můžeme jenom pracovat s údaji, které máme k dispozici. Já si myslím, že údaje, které máme k dispozici, ale eh, nám ukazují ten správný směr. Jsme tam, kde jsme a myslím si, že eh, bychom měli jet do Kodaně a být tam sebe, sebevědomí. Pokud jde o naše závazky, na evropské úrovni jich dosahujeme. Ale jak jsem řekla, eh, vývoz a dovoz není zohledněn a to znamená ušitou bublinu. Pan Rossi hovořil o unikání uhlíku. Navzdory vše eh, rétorice jsme nyní svědky toho, že eh, část průmyslu se stěhuje pryč z Evropy. A zástupci průmyslu a, ale budou vystupovat eh, proti myšlence, že eh, jejich standard se zvýší tím, že se odstěhují někam jinam. Já si myslím, že mnoho zástupců průmyslu určitě bude ochotno hovořit s vámi, jestli zde, eh, o tom, jestli zde dochází eh, k úniku uhlíku eh, v důsledku toho, že se stěhují do Číny nebo Indie. Já jsem byla v severovýchodní Francii, dala jsem si ústřice a víno a říkala jsem si, že možná severozápadní Francie bude mít nějaké problémy le vin. Ah <laughs> Vraiment, vraiment. I should come at the right time. Na víno to není ten úplně nejlepší region. Ale nyní vážně. Hovořili jsme o cíle, cílu 2%. Je to celosvětový cíl, je to náš nejlepší pokus ze strany vědy. Pokud hovoříme o 450 částečkách na eh, milion, jedná se pouze o eh, omezený cíl. A jedná se zde asi o 50% šanci, že se nám cíl 2% podrží dodržet. Já jsem hovořila o jednom stupni. Je to tedy rozdíl mezi tím, kde už jsme a o čem se hovoří na úrovni politiky. My v Evropě jsme velice blízko toho, že tento cíl překročíme. Pokud se dohodneme na dvou stupních eh, v rámci celého světa, bude to znamenat, že budeme muset pracovat velice ambiciozně. A už jsme zde zmiňovali to číslo 10,5 eh, procent, tedy podíl Evropské unie na celosvětových emisích, takže budeme muset spolupracovat s ostatními. Samozřejmě naše agentura se zajímá o mezinárodní financování, když eh, to není naše hlavní priorita. Existují zde různé způsoby, jak optimalizovat a jak eh, nejlépe využívat finanční balíčky. A to, že nebudeme dělat nic, a to nás stojí každý den více a více peněz. Pokud nyní budeme dělat odpovídající kroky, bude to znamenat, že v budoucnosti nás to bude stát méně. Je to v zájmu lidských životů i ekonomiky. Je nutné, aby Evropská unie měla řešení jak krátkodobé, tak potom dlouhodobější. Myslím si, že financování veřejného sektoru je nesmírně důležité a nemělo být podceňováno. Zároveň je ale podstatné eh, přilákat investice ze soukromého sektoru a vytvářet partnerství. To umožňuje eh, zajišťování eh, stability a financování i tam, kde už třeba veřejné finance nezasahují. Pokud je o obnovitelné zdroje, Neustále se snažíme aktualizovat údaje týkající se eh, šíření obnovitelných zdrojů v Evropské unii, ať už jde o eh, větrnou energii, biomasu eh, nebo jiné zdroje energie. Budeme mít odpovídající zprávy. Snažíme se tedy tyto energie podporovat a provádět více analýz týkajících se toho, proč některé země těchto energií využívají více, jiné méně. Nejde zde jenom o dotace, jde zde také o přijímání těchto technologií veřejností. A začátkem tohoto roku jsme se zabývali větrnou energií. Ukázalo se, že v Evropě můžeme využívat větrné energie osmkrát více než nyní. Samozřejmě zde existují nějaká omezení z hlediska životního prostředí, například eh, ochranu eh, míst, kde žijí eh, živočichové a rostliny. Přesto zde existuje přinejmenším dvojnásobný potenciál než jakého využívání. A je třeba podívat se na to, proč tedy tohoto plného potenciálu se nevyužívá. A pokud eh, budeme mít eh, celkový evropský cíl využívání obnovitelných zdrojů, eh, bude třeba zohledňovat to, že někde je větrná energie, jinde je vodní energie. Je třeba najít určitou harmonii. Zároveň je třeba uvědomit si, že vysoké napětí představuje také důležitou otázku eh, s ohledem na propojení jednotlivých zemí, například eh, Dánska, Velké Británie. A pro využívání obnovitelných zdrojů je nesmírně důležité propojení právě například mezi eh, Dánskem a Velkou Británií. Ve Spojených státech je 293 státních a federálních Eh, zákonů nebo nařízení, eh, které upravují využívání obnovitelných zdrojů. Já bohužel jsem se neúčastnila toho jednání v Barceloně, takže nemůžu přesně komentovat eh, to, co tam bylo dohodnuto, ale v každém případě se na to po dnešní schůzi podívám a vrátím se k vám s odpovědí. Děkuji, paní ředitelko. Pan Vasekut má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji našemu hostovi za eh, velice dobrou prezentaci. Eh, úvodní slovo. Eh, zprávy agentury jsou vždycky dobrým zdrojem informací. Pracovní plán na rok 2010. To mě teď zajímá a to, jak lépe propojit naše úsilí i v Kodani a jedna z věcí, která mě napadá, je tato. Hodně hovoříme o nejrůznějších cílech a v oblasti energetiky jsme si také stanovili velmi ambiciozní cíle, ale teď je tady otázka implementace. Implementace nad rámec roku 2020, protože teď vytvoří jednotlivé země implementační plány, ale do roku 2020 a všichni víme, že to nestačí, že to je pouze první krok ke skutečné udržitelné zelené ekonomice takže by bylo velice užitečné, kdybychom i s vaším přispěním mohli realizovat takovou eh, analýzu do větší hloubky, abychom eh, věděli, jak se dostat eh, k těm dlouhodobějším cílům v oblasti eh, obnovitelných zdrojů. Eh, tento přechod k dlouhodobým ambiciozním cílům si bude eh, vyžadovat určité investice. My se zatím soustředujeme na cíle do roku 2020 a já v tom vidím velké nebezpečí tohleto soustředění se na ta procenta, který chceme dosáhnout do roku 2020. A je tady ještě další téma, které pro nás jako parlament je velmi důležité pro rok 2010. Biopaliva, biomasa, a potom řetězy, které se promítají do plánů na příští rok i mimo Evropu. A takže my bychom chtěli vědět eh, o těchto věcech víc. Co dělá vaše agentura eh, v příštím roce, abychom se i v těchto dalších otázkách eh, posunuli dál? Děkuji. Děkuji. A nyní pan Teodor Skilatakis. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji Eh, paní McGlade, za vaší prezentaci. Já mám eh, dva specifické dotazy. Za prvé, víme přece, že ať uděláme dnes cokoliv pro zmírnění eh, změn klimatu, tak na dalších 20-30 let se budeme muset ještě vypořádávat s adaptací na klimatické změny, eh, ve kterých se pohybujeme, který, které nemůžeme obejít. A já tady vidím tu zprávu o adaptaci, o přizpůsobení se klimatickým změnám a zajímalo by mě, zdali se můžete v roce 2010 zabývat otázkou e, adaptace regionů na klimatické změny v souvislosti s lesními požáry v jihovýchodní Evropě. Víte, jak dopadlo hlasování v Evropském parlamentu? 640 hlasů pro. E, víme, že nám ty věci dělají velké starosti. Ty e, jevy eh, se znásobují a dalších 30-40 let můžeme tyto události očekávat. To je tedy má první otázka. A druhá je taková obecnější. Hodně jste hovořila o dopravě. A jak já tomu rozumím, eh, tak v dopravě máme velký problém, ale v jednotlivých sektorech se ty politiky nesmírně nesmírně liší. I ze strany rady je tady například eh, minus 20 pro námořní dopravu, minus 10 pro leteckou dopravu. A železnice už teď, ne přímo, ale nepřímo, stává předmětem velice přísné politiky, protože využívá elektřinu No a pak je tady silniční doprava a ta je prostě otevřenou otázkou. A já mám dvě vlastně otázky k tomuhle tématu. Za prvé, máte nějaké údaje o znečišťování jednotlivými E, typy dopravy? Je námořní doprava nejhorším znečišťovatelem, nebo je to doprava letecká či silniční? A jak vlastně mezi sebou soutěží, e, jak si konkurují tyto jednotlivé sektory, protože e, oni to dělají. A pokud my máme odlišné přístupy k tomu, jak s nimi zacházíme, tak to může mít záporné důsledky jak na znečišťování, tak na ekonomiku. Děkuji. Madame Nessa Schilders. Paní Nessa Schilders. Paní McGlade, vaše zpráva je velice zajímavá a já také vítám vaši nabídku podpory a expertízy. Já jsem novou poslankyní z Irska a jsem velice, velice ráda, že dnes nakonec poslední země podepsala uh, Lisabonskou smlouvu v oblasti klimatických změn bude hrát velkou roli. E, otázka biopaliv a obnovitelných zdrojů již byla zmíněna, takže já e, jsem se chtěla zeptat to samé, tím pádem stahuji své otázky. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní ředitelko. Já bych chtěla vědět, zda máte k dispozici údaje ohledně srovnání strategií různých zemí s cílem eh, snížit eh, výskyt skleníkových plynů. Například eh, takzvaná uhlíková daň. Skutečnost, že by se zavedla tato daň, existuje již například v Německu, v Anglii a teď se zavádí také ve Francii. Má tato uhlíková daň důležitý dopad na toto snižování? A druhá otázka se týká také této uhlíkové daně. Jaké je vaše stanovisko ohledně uvádění této daně na trh, pokud se to tak dá říci, bez zohlednění energie, protože zde se vlastně využívá pouze fosilní energie, například ve Francii a nezahrnuje se jiný typ energie, mám na mysli elektřinu, která samozřejmě bude podporovat elektrické vytápění, bude se podporovat nukleární energetika, takže vlastně to bude zpětně zase zvyšovat výskyt eh, těchto plynů. Druhá věc. Často hovoříme o problému dopravy, zvláště nákladních automobilů, které přispívají eh, k navyšování CO2. Jak se díváte na uhlíkovou daň na hranici? Místo, aby se srovnávala letecká, námořní nebo silniční doprava, eh, místo, aby se toto srovnávalo, tak je v našem systému poněkud eh, podivný přístup z hlediska například řetězce produktů. Víte, že určitý řetězec teda na, spočívá v tom, že například určité dřevo se vyváží z Francie do Číny a tam se z toho například vyrábí parkety. Nebylo by vhodné použít hraniční uhlíkovou daň právě proto, aby se snížila e, tato emise, ať už se to týká námořní dopravy nebo silniční dopravy, jako byl příklad například vývozu dubového dřeva. Podívejme se nyní na skleníkové plyny a snižování těchto emisí. Jak se díváte na skladování CO2 v podloží? Jak to vypadá s výzkumem v této oblasti? A jaké jsou lhuty? Budou stanoveny lhuty, kdy bude nutné skutečně výrazným způsobem snížit tyto emise a tudíž skladovat CO2 v podloží nebo v podzemních útvarech? Děkuji, Korin Lepáš má poslední příspěvek. Děkuji, pane předsedo. Paní ředitelko, dva body. Navážu na to, co řekla naše kolegyně ohledně přístupu k informacím agentury. Pro nás je to naprosto zásadní věc. V minulosti jsem měla možnost pracovat s vašimi dokumenty bylo by možné vytvořit eh, systém, v rámci kterého každý poslanec by se mohl rychle dostat k informacím, které potřebuje, například mm, si předplatit nějaké dokumenty, tak, aby se naše práce usnadnila. Je to drobnost, která se může zdát jako druhořadá, ale v každodenním životě poslanců eh, to je docela důležitá věc. Druhá otázka se týká přizpůsobování se klimatické změně. Myslím si, že nejlepší způsob, jaký by umožnil, abychom skutečně rozjeli tento proces a sněžil, sni, změnili naše způsoby výroby a na životní styl, tato možnost závisí na tom, co to změní eh, pro nás, jaké změny to sebou ponese. To znamená, měl by se vypracovat jakýsi plán přizpůsobení se klimatickým změnám, který by se opíral o objektivní údaje. Eh, mně připadá, že to by byla nejlepší možná osvěta, jakou bychom mohli provádět vůči všem aktérům, ať už jsou to podniky nebo e, příslušníci občanské společnosti, protože by to umožnilo uvědomit si, co se bude dít a bylo by možné se přizpůsobovat i z hlediska osobních zájmů eh, této transformaci, této změně, kterou budeme zcela nezbytně prožívat. Takže jaké úvahy nebo jaké projekty v tomto ohledu agentura připravuje? Vás požádáme o odpověď. Je to zábavné, že? ty všechny otázky. Co? Začnu s biopalivy a s obnovitelnými zdroji. E, průmysl mi říká, že druhá generace biomasy bude na světě příštím roce. My jsme také analyzovali vlastně ten životnost první eh, generace, druhé, eventuálně třetí a to zlepšení je zřejmé. To mi činí radost, to za prvé. A za druhé, a vy si to jistě všichni uvědomujete, eh, že tady došlo k diskuzi, když byly stanoveny ty cíle, možná neudržitelné, a když se začalo hovořit o našich požadavcích na zbytku světa, Takže zdá se, že způsob, jakým se to uchopilo, zamezil tomu, aby se dostávali na naše území, ale i teď máme obrovské možnosti využívání biopaliv. Nicméně pozor, nepleťme si to s využíváním biologického materiálu na vyrábění čehokoliv jiného. Takže my ve našich eh, zprávách vždycky říkáme, eh, dodržujme pravidlo fit for purpose. Prostě to je e, nejdůležitější. A to se také vlastně e, týká diskuze o, o využívání půdy. Od lesňování 30-40 všech lesů zmizelo za e, poslední století. To je obrovské množství. O co přijdete, když přijdete o lesy, tak také vlastně přijdete o tu schopnost zachycovat uhlík, E, a v posledních 20 či e, kolika letech, tak jsme přišli o zhruba 15 kapacity půdy absorbovat e, ty uhlík, pak se to vlastně soustředuje v mořích a ono nejde opravdu jenom o lesy, o stromy, jde o fungování ekosystému. A e, to je něco, co jsme nezachytili, když jsme v minulosti hovořili o biopalivech. Takže e, to je důležité. Co my za agenturu chceme e, učinit v Evropě? Doufám, že do konce letošního roku budeme mít základy e, určité revoluce e, co se statistiky týše, týče e, protože vedoucí představitel Eurostatu hovořil, a je to v souladu s OSN, E, o tom, že vlastně environmentální účetnictví teď půjde ruku v ruce s běžným účetnictvím, tak jak ho známe z ekonomie. My prostě budeme e, s životním prostředím zacházet stejně, jako e, hovoříme, dejme tomu, o zaměstnanosti a tak dále. A to mě vede k ještě jedné otázce, která tady byla E, zmíněna. Pokud chcete motivovat lidi ke změně, tak musíte s, s nimi hovořit o tom, co spotřebovávají. Pokud můžeme uh, Evropu eh, a Eurostat a Evropský statistický úřad eh, v každé zemi představit, představit eh, údaje, kterými disponují, tak samozřejmě půjde o to zjišťovat, jakým způsobem je využívána půda, jak se využívá voda, jak se vlastně dá vypočítat objem vody, který máme k dispozici vodní zdroje, které tady jsou. Takže postupně se prostě musí měnit tento dialog, který povedeme všude ve světě. Proč říkám všude? protože agentura v Kodani s našimi kolegy v Brazílii a jinde ve světě e, se začíná bavit o možnosti globalizování této metodologie. Takže když hovoříme o uniku uhlíku, o odlesňování a tak dále, doufáme, že budeme mít určité výkaznictví a monitoring a tak dále e, k dispozici. To je další e, část toho, co chceme dělat v Kodani. Dosáhnout něčeho smysluplného abychom prostě zjistili, odkud pramení a jak velké jsou zdroje a co vlastně se ztrácí e, například v dešních pralesích a jinde v současné situaci. Takže metodologie, environmentální účetnictví a e, také e, údaje o užívání vody, které budou asi pro vás velice šokující. A také to budeme provádět pro využití půdy, o, kvalitu, o kvalitě vzduchu, povedeme stejné šetření a tak dále. A Budeme mít tedy údaje a informace, které budou přímo spoje, propojené s národními zdroji. Prostřednictvím Galilea se také dostaneme do situace, kdy budeme eh, mnohem přesnější, co se dopravy týče. Tam eh, tomu zatím tak není. Euroviněta a další eh, se zatím nedotkly řešení otázek, jako je kabotáž. A celá řada firm, které dováží zboží z jedné strany eh, Evropy na eh, druhou, vlastně nevyužívá těch dopravních eh, možností pro opač, dovážení zboží opačným směrem. Tady jde o důmyslnější systém dopravy a i v tom může Galileo přispět. A teď ta procenta, ano, máte pravdu, jak námořní, tak letecká, tak eh, silniční doprava přispívá k eh, znečišťování prostředí, ale my musíme prostě stanovit určité limity co se týče e, emisí CO2 e, stanovit je do e, těch strojů jako takových. Myslím si, že to bude fungovat. Doufám, že ano, souhlasili jsme přece s tím, máme směrnici. Nicméně budeme muset v nadcházející době vyvinout mnohem více úsilí, tak kde se projekty vyvíjejí a teď, když jde vlastně o, do, o studia o důsledcích a o dopadech v oblasti carbon leakage. Takže monitorování dopravy to jistě ano. A to, co říkala Karin Lepage, Možná, že bychom mohli vymyslet něco, co by bylo více v souladu s vašimi potřebami, ale myslíme si, že informace jsou opravdu značně e, k dispozici, snažíme se to všechno překládat, ten rozpočet není až tak velký, ale děláme, co můžeme, spoleháme i na úsilí členských zemí a e, chceme přinášet ještě aktualizovanější informace Nejde o nějaké obsáhlé zprávy, jde o to, abyste měli čím dál tím víc k dispozici konkrétní údaje. A rozhodně vám budeme eh, dávat k dispozici i do vašich telefonů eh, data a eh, údaje a Eyes on Earth je náš projekt, který se spustí v nejbližší době a který se bude týkat kvality vzduchu, eh, který se bude týkat částic, který se bude týkat dalších zdrojů znečištění a také kvality vody. Takže postupně se začínají eh, rozbíhat různé technologie, abyste eh, tedy mohli mapovat situaci lépe i vy sami. Myslím si, že role informací se v následujících letech promění a my se budeme snažit vás touto proměnou vést, abyste měli informace opravdu smysluplné. Chci vám všem poděkovat za velice zajímavé otázky. Ještě k těm požárům. My do našeho pracovního programu na rok 2010 máme také zapracovanou eh, aktivity, která se, eh, aktivitu, která se týká civilní ochrany. Vidíme eh, požáry, lesní požáry a nedostatek vody jako skutečný zdroj velkých katastrof, pokud se na to nepřipravíme. Musí tedy být k dispozici nejenom příslušné služby, ale také dost informací a včas. E, takže investice v Evropě jsou pro satelitní systémy. E, teď jde o to, abychom e, spolupracovali s výzkumným centrem a s členskými státy na tom, aby ta operativnost byla větší i při řešení situací potenciálních, eh, dejme tomu, lesních požárů a budeme muset víc informovat lidi o tom, jak je třeba změnit způsob života v Evropě. Eh, ano, ano, Žeklin McLeod, mnohokrát vám děkujeme za veškeré informace. Myslím, to, myslím, že bylo přesvědčivé, že odvádíte dobrou práci. Uvidíme se nejpozději v Kodani při klimatické konferenci. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší práci. Těšíme se na viděnou. Než poslanci odejdou, ještě jedna otázka. Z více stran zde bylo přání, aby hlasování o seznamu carbon leakage bylo přesunuto. Musíme se zamyslet nad tím, jaká by byla správná metoda, správný postup pro ty, kteří byli minulý týden v USA a o věci tolik nevědí, dostali jsme stanovisko a právní služby a někteří chtějí vyslechnout také komisaře Dimase, takže je možné hlasovat ve čtvrtek 10 hodin, nebo bychom mohli hlasovat zítra, jak se plánovalo, ale hlasovat by se tedy mohlo ve 12, 15, 12, 20 až po rozpravě s Dimasem. Já bych navrhl, abychom to udělali zítra, protože zde budou všichni poslanci. Bod 6 odpadá, od 9 začínáme. Začneme i hned eh, carbon leakage. A poté eh, přijde komisař Dimas a poté můžeme hlasovat. Souhlasíte s tím? Budeme tady hlasovat před polední pauzou po rozpravě s Dimasem, tedy 12.20 přibližně. Ještě když tak pošleme e-mail, aby to všichni věděli. Takže zítra v 9 hodin na viděnou. so happy to have a